Okay. So, good morning. Vážení kolegové, dobré ráno. Začneme přijetím návrhu pořadu jednání, jako obvykle. Ráda bych vám navrhla, že bychom odložili sdělení předsedkyně a zprávu o probíhajících třístranných jednáních po bodě 4 a přešli bychom rovnou k veřejnému slyšení s eh, Andrea Enliou. Pakliže nejsou námitky, je tento eh, pozměněný návrh pořadu jednání považován za přijatý a jdeme na veřejné slyšení s panem Andrea Enria. Vítejte, pane předsedo dozorčí rady, zřízené v rámci eh, SSM u ECB. Toto je druhé běžné slyšení s panem Enriou u výboru Ekon v roce 2019. Poslední slyšení proběhlo 4.9. Dnes bychom s vámi rádi mimo jiné probrali ehm, opatření pro redukci rizik v bankovním sektoru, finalizaci ehm, a budoucnost bankovní unie. A kromě toho bychom eh, rádi probrali následující témata finanční technologie a inovace v bankovním sektoru a aktuální stav přípravných prací ve věci Brexitu. Pane Enrio, máte slovo na úvod na nějakých 10 až 15 minut, prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Je mi velkým potěšením být opět eh, ve vašem výboru a diskutovat o bankovním dohledu ECB a tím naplnit naše závazky v oblasti zodpovědnosti a transparentnosti. I nadále máme dobrý pokrok v redukci rizik v bankovním sektoru. Kapitálová pozice bank podle přímého dohledu ECB se dále zlepšuje. Banky v eurozóně mají průměrně rovněž zredukované eh, své eh, pákové efekty a jejich pozice likvidity jsou eh, náležitým způsobem nad úrovní minimálních legálních požadavků. Objem NPL, které banky drží, je zhruba 562 miliard ke konci června 2019. Když se ECB začala zhošťovat svých dohledových odpovědností před před pěti lety byl to zhruba 1 bilion euro. To znamená, že poměr NPL se snížil z 8% na 3,6% za stejné období. Podíváme-li se detailněji na celou věc, vidíme, že ta redukce NPL se za poslední dva roky zrychluje a je zejména rychlá v zemích, kde byly vysoké úrovně NPL. Fakt, že tyto trendy začaly zveřejněním eh, směrnic pro NPL ECB z března 2017, tak to dokládá, jak eh, efektivní je dohledová činnost. Bez eh, ohledu na dobrý pokrok, agregovaná úroveň NPL v bankovním sektoru EU je stále zvýšena oproti mezinárodním průměru, což snižuje profitabilitu. Považujeme za naprosto zásadní, aby co nejrychleji došlo k dalšímu pokroku na této, na této úrovni, zejména za aktuálních ekonomických podmínek. Banky se musí nadále soustředit na splnění dohledových očekávání, zejména co se týká nesplácené expozitory. Pracujeme také s národními kompetentními orgány na různých iniciativách, které mají za úkol dále snižovat objem NPL u méně signifikantních institucí. Naše cíl, naš cílený přeskum interních modelů neboli TRIM eh, je skoro hotový. Robustnost interních modelů utrpěla v důsledku krize. Byly vnímány jako stále složitější a jako modely, které generují výsledky, které se významně liší mezi bankami. TRIM je program, který byl spuštěn, aby zkontroloval, zda interní modely používané bankami pod přímým dohledem ECB má, mají spolehlivé a komparabilní výsledky. Po čtyřech let intenzivní práce jsme nedávno dokončili závěrečnou fázi vyšetřování přímo v terénu. Bylo jich 200 těch terénních inspekcí u bank zvyšuje trim pomyslnou laťku. Instituce teď mají napravovat nedostatky, které identifikovali naši inspektoři. Průzkumné modely trim pro malé a střední eh, podniková portfolia došla eh, průměrně k 20 závěrům co do určování klíčových par- parametrů pro modelování úvěrových rizik. Dále je potřeba zlepšit implementaci a používání interních modelů pro řešení těchto zjištění a splnění nových požadavků, které stanovuje EBA. Práce v této oblasti již probíhá a pro dohledové pracovníky Trim také potvrdil, že je potřeba i nadále investovat zdroje do naší probíhající supervize interních modelů. Zejména musíme zachovat eh, inspekce v terénu, abychom si zachovali i do budoucna co nejvyšší standardy. Podíváme-li se do budoucna, chceme plně implementovat Bazilej 3, což dokončí globální reformní proces a významným způsobem to přispěje k redukci rizik. Bazilej 3 eh, má přemostit propasti v regulačním rámci, které odkryla krize. Je naprosto zásadní, aby Bazilej 3 byla implementována eh, věrně, konzistentně a včasně. Evropská unie by neměla brát eh, lekce z minulosti na leknou váhu, nesmí eh, zapomínat na obrovský dopad bankovní krize na naši ekonomiku a společnost celkově nejz, nelze e, začít rušit naše vlastní mezinárodní závazky. Bas, banky si dělají starosti o dopad finalizace Bazileje 3 na její kapitálové požadavky, ale nové standardy necílí na zvyšování eh, této úrovně pro všechny banky. Cílí pouze na ty banky, které e, neadekvátním způsobem využívaly interní modely pro vypočítávání kapitálových požadavků. Dopad nových mezinárodních standardů se hodně liší napříč bankami. Jinými slovy, ta správná otázka, na kterou se musíme ptát, není, zda je agregovaný dopad příliš vysoký, ale zda takovéto navýšení je opodstatnitelné z hlediska obezřetnostního a z hlediska rovných podmínek pro všechny. Jeden důležitý prvek eh, nadcházejících reform je zavedení tzv. output floru. Toto funguje jakožto záruka, která zajistí, že banky, které používají interní modely, nemohou e, ve finále mít dramaticky nižší úroveň kapitálového zajištění než banky, které takovéto modely nepoužívají. To doplní naši dohledovou práci v oblasti TRIM, jak už jsem zmínil. Funguje to jako záruka, která zajistí nějako, nějaké minimální vyvážení rizik napříč bankovními skupinami, a bude to také doplňovat další in- iniciativy, jako například naše dohledové přeskumy. Pro naše mezinárodní partnery je eh, tento output floor něco naprosto zásadního, co po nás chtěli. Zhodnotíme-li dopad Bazileje 3, měli bychom rovněž eh, hovořit o nedávných legislativních změnách, které povedou k uvolnění požadavku. Například eh, CRD 5 obsahuje nová pravidla ohledně kvality kapitálu pro požadavky v oblasti druhého pilíře, což bude znamenat změnu politiky, jakou se ECB až doteď řídila. Jinými slovy jde o e, za, zaměření se na Common Equity úrovně 1, tedy CET 1. Když se tyto změny vyjednávaly, dohled, dohl, bankovní dohled ECB v Evropském parlamentu zmínil, že má určité obavy, protože kvalitní kapitál je naprosto zásadní. Podle našich výpočtů tato změna průměrně povede k redukci CET1 o 90 základních bodů. Banky budou moci spoléhat na eh, kapitál nižší kvality, to znamená jak úrovně 1, tak úrovně 2, který je teď k dispozici za daleko výhodnějších podmínek. Jako dohledový orgán můžeme pracovat na prevenci neočekávaných konsekvencí Bazileje 3 pro bankovní sektor. Například eh, rizikové modely eh, budou do budoucna řešeny pouze v rámci prvního pilíře. Je potřeba zajistit, aby v pilíři 2 nebyly žádné překryvy. Rovněž eh, můžeme pracovat na odstranění čistě aritmetického efektu, který bude generovat ten princip output floor, Ehm, podle druhého pilíře a souvisejících podpadků. Pakliže podkladná rizika, já nevím, třeba eh, rizika úvěrových sazeb, jsou pokryta v rámci druhého pilíře a nezmění se, tak by navýšení kapitálových rezerv nebylo podstatněné. Ale dopady nových standardů nemohou být a neměly by být plně kompenzovány, protože to by ohrozilo um, obezřetnostní cíle této reformy. Uvědomujeme si a děláme si starosti o nízkou profitabilitu evropských bank. Ale uh, Rozvolnění regulací a odklonění se od mezinárodních standardů není řešením. Místo toho by se banky měly zaměřit na vlastní business modely, měly by hledat nové nákladově efektivnější metody práce a měly by využívat příležitosti, které nabízí nové technologie. Digitalizace představuje výrazné výzvy pro banky i pro dohledové orgány. Firmy fintechu, jak se tomu říká, by se měl, které se angažují v bankovním eh, sektoru, musí získat bankovní licenci. Vydali jsme směrnici, kde popisujeme hodnocení a vyhodnocování žádostí o bankovní licence těchto, těchto fintechových firm. Obecně vzato eh, máme i vyhodnocené finanční riziko méně signifikantních institucí, kde budeme mít speciální kapitolu, která se zabývá právě firmami fintechu. V květnu tohoto roku jsme hostili první fintechový průmyslový dialog, který se soustředil na dohledové zacházení s umělou inteligencí, co se týká ehm, vyhodnocování úvěrového rizika, robotické poradenství a cloud computing. Je velice složité odhadnout, jak digitalizace ovlivní bankovní biznis a strukturu trhu. Proto ehm, budeme stále mít oči na štopkách a budeme se i nadále angažovat s bankami a ostatními aktéry na trhu, abychom mohli připravovat řešení šitá na míru včetně samozřejmě technologicky neutrálních postupů, což je směr, jakým se chceme vydávat. V oblasti redukce rizik a dokončování regulačních reform sice dochází k pokroku, ale nesmíme zapomínat na potřebu dokončit celkovou architekturu bankovní unie. Rámec pro zprávu krizí stále musí být vylepšen, je stále fragmentovaný a některé nástroje mu stále chybí a nebo mohou, nemohou být efektivně nasazovány. Konkrétně to eh, rámec pro včasnou intervenci musí být revidován, abychom zjednodušili využívání takovýchto opatření a vyjasnili jejich vztahy s ostatními dohledovými opatřeními, která máme. Některé výzvy by bylo možné vyřešit tím, že se poučíme od ostatních částí světa. Ehm, Takzvané rozpouštění bank je eh, jednotný evropský proces, kde likvidace bank je řízena 19 různými národními procesy. Tyto národní právní rámce se hodně liší, například co do podmínek pro zahájení insolvenčních eh, procedur nebo vyhodnocování pořadí jednotlivých nároků a nebo informačních nástrojů pro spravování krize v bance. Pro eh, skutečně rovné podmínky pro všechny v bankovní unii je potřeba sjednotit i tyto likvidační procedury. Mohli bychom se poučit například od americké FDIC, sankce, eh, zvažujeme-li nová nové administrativní likvidační pravomoci pro SRB. Jak si jistě všichni uvědomujete, EDIS, eh, Evropský systém pojištění vkladu, který představuje třetí pilíř bankovní unie, stále chybí. Plně funkční EDIS by znamenal, že se zvýší důvěra lidí v bezpečnost svých vkladů a že bude vš- ve všech členských státech stejná. Kromě toho by to odstranilo jakékoliv opodstatnění toho, aby pravidla a politiky, které stále zabraňují plné integraci bankovního biznisu v rámci jednotného a skutečně domácího trhu v rámci bankovní unie. Věříme, že se budeme moci spolehnout na podporu Evropského parlamentu při plnění tohoto velice důležitého cíle pro, ku prospěchu naší monetární a bankovní unie. Na závěr mi dovolte samozřejmě také zmínit Brexit. Neustále zdůrazňujeme, že banky se musí operačně připravit, jakmile to jen bude možné, a předpokládáme, že banky v oblasti implementace svých cílových operačních modelů, které jsme s nimi odsouhlasili, v souladu s předchozími schválenými harmonogramy co nejdříve schválí. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Thank you, thank you very much. Děkuji. Děkuji, pane Enrio. A nyní tedy zahájíme diskusi. Paní Livia Pereira z EPP zahájí. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte mezi námi, pane Enrio, zde v našem výboru Evropského parlamentu. Evropa čelí ekonomickým výzvám různé povahy a velmi složitých, zejména v eurozóně. Čelíme různým zrychleným výzvám, které musíme efektivně řešit. 1,1% růstu v roce 2019 představuje 0,7%. Je to nižší než loňském roce a není to dostatečné. Abychom dokázali přizpůsobit naše ekonomiky těm dnešním výzvám, také eh, opatřením v oblasti klimatických změn a digitalizace, tak potřebujeme více financování, více finančních prostředků, které může vytvořit pouze větší a udržitelnější růst. A zde bankovní sektor hraje eh, strukturální roli abychom tedy byli schopni reformovat toto odvětví, což se nám podařilo po finanční krizi, ale je zde ještě hodně práce a je velmi eh, důležité, abychom dokončili bankovní unii, jak jste se sám o tom zmínil. Každá schůze euroskupiny o tomto hovoří. Máme vlastně více různých sdělení než vlastních rozhodnutí. Já bych se chtěla zeptat, eh, pokud otázku položit ohledně té likvidace, rozpouštění některých bank, to je skutečně důležité téma. Evrops, eh, eurozóna se pohybuje v nízkoúrokovém prostředí, aby bylo dosaženo cílů v oblasti profilability a zde vlastně některé banky, které patří pod tento systém, patří, eh, čelí také různým problémům. Více tam od roku 2013 bylo poskytnuté ty vysoké finanční prostředky jako pomoc. Takže jakým způsobem se domníváte, že tento systém pro čelení, pro řešení krizí nebo ten mechanismus může být užitečný pro tržní podmínky, kam se investují veřejné peníze, tak aby se obnovily, oživily investice do ekonomiky. Zmínil jste se o tom, že jsou různé rámce, 26 různých národních rámců, ale jakým způsobem se nám může dosa- podařit dosáhnout produktivnějšího a úspěšnějšího provozování bank poté, kdy projdou těmito těžkými obdobími. Děkuji. Děkuji za vaše otázky. Opravdu, když se podíváme na evropský bankovní sektor, tak jeden z problémů, které, který je dědictvím krize, je, že došlo k malé restrukturalizaci a tato restrukturalizace proběhla příliš pozdě, takže je důležité, abychom měli systém, který umožní zasáhnout rychle, urychlit ty procesy a dosáhnout tedy takových procesu, aby banka, která projde tímto postupem, byla schopna podporovat ekonomiku. Když srovnáme změny v evropském bankovním sektoru a v americkém bankovním sektoru, tak bych řekl, že, řekl, že ten, ta výhoda byla, že v, v rekapitalizaci oživení bank tam proběhlo velmi proběhlo rychleji a také v znovu posílení role bank na trhu. To vlastně e, způsobuje, že banky jsou profitabilnější a jsou více schopny podporovat ekonomiku. Myslím si, že v čem jsme nebyli až tak dobří v Evropské unii, tak to bylo právě tady tato oblast. Musím, dosáhli jsme pokroku i vlastně v Portugalsku banky byly restrukturalizovány a podle mého názoru to bylo pozitivní eh, při tom, když jsme řešili dědictví finanční krize. Také jsme zjednodušovali struktury, tak aby banky byly schopny podporovat ekonomiku. Viděli jsme zde růst v posledních letech, který také zohledňuje lepší fungování evropského bankovního systému, ale stále bych řekl, že nejsme dostatečně rychlí v čelení a v řešení těchto krizí, těchto problémů. Takže zde jsou před námi ještě výzvy vy. Ještě bych také řekl, o čem jsem se už zmínil, Například odkazuji na americký systém. Tam má, v Americe mají orgán, který má na starosti se zabývá bankami, které jsou v problémech, v padku. A vlastně pře, prova, dochází tam převodu eh, pře, majetku, transferu majetku tedy od, od banky k bance, většinou z té mateřské banky do ceřiné, takže mají takov, aby měli tedy takové administrativní nákl, eh, nástroje pro tu likvidaci a toto by také na evropské úrovni výrazně pomohlo k řešení těchto cílů. V současné době situaci, kdy máme banky, které tedy jsou v problémech ale ještě nejsou v, v procesu rozpouštění nebo v likvidace. A podle národní legislativy ještě neplní podmínky národní insolvence, takže mohou být eh, několik let eh, v takovéto situaci a v podstatě no, tak tam zražení, takže musíme najít lepší a operativnější řešení pro tyto případy. Děkuji mnohokrát. Pan Honas. Fernandez. Děkuji, paní předsedkyně. A vítejte, pane Enrio. Nejprve bych chtěl říci, že s vámi souhlasím v tom, jak jste hovořil o nedostatečném završení bankovní unie a také pokud jde o konsistentnost. Slyšíte mě? Ano. Takže ještě jednou souhlasím s vámi v tom, jak jste popsal současnou situaci, bankovní unie, problémů s konsistencí, které máme v samotné konstrukci unie, protože ještě nemáme k dispozici všechny nezbytné nástroje, které by měly být začleněny do systému rozpouštění a likvidace a řešení krizí. Souhlasím také s tím, že je potřeba harmonizovat nařízení o insolvenci bank. A já bych se chtěl zeptat, do jaké míry nepřímý dohled některých orgánů může vytvářet, vést k problémům v konsistentnosti protože vidíme, že zde máme veřejné zásahy, intervence veřejného sektoru, aby eh, se předcházelo eh, likvidaci některých eh, institucí. A jak bych, já bych se chtěl zeptat, jak tento nepřímý dohled některé subjekty v oblasti bankovního dohledu by mohly vytvořit určitou nekonzistentnost v tomto modelu. A pak bych měl ještě druhou otázku. E, otázka týkající se udržitelného financování. Jak víte, Evropská komise předložila strategii na plán na následující roky a možná, že ve třetím čtvrtletí předloží návrh o udržitelných financích, kde by mělo docházet k navyšování eh, kapitálu eh, a podporování zelených faktorů, čili jak eh, se dohledové orgány staví k tomuto, jak budou řešit tuto situaci. Děkuji k tomu prvnímu problému. Já bych chtěl říci, ten příklad, o kterém, jak předpokládáte, jste se zmiňoval, no, ten ten je pod přímým dohledem ECB, takže toto není asi e, úplně vypovídající instituce, ale problémy konsistence, které vidíme v této oblasti, to není ani tak problém nedostatečné konsistence. Máme zde také dohled ze strany národních orgánů, tedy z jiných e, tam, eh, kde vlastně je potřeba nějakých dalších opatření, tak jsme také zapojeni a spolupracujeme s národními orgány. Někdy je, jsou, je různá legislativa, různé struktury na národní úrovni, a která, která může jiným způsobem inter, eh, jaksi vytvářet jiné interakce v případě krizi. Zmínili jsme se o pravidlech pro likvidaci bank například také co se týká eh, systému pojišťování vkladů a krizového řízení. Tam ty systémy se liší. Máte příklady, to se stalo v Itálii, například příkladu Carigi, jak se týká, eh, pokud se týká dobrovolné i té povinné části systému pojištění, nebo v Nordbay v Německu, kde máte smíšený jak institucionální, tak eh, část zajištění vkladu a kritéria e, ta kritéria jsou velmi různá v jednotlivých členských státech. V některých členských státech je možno intervenovat už preventivně, existuje tam na to legislativa a v jiných případech je to takové rozsáhlejší, ta pravidla. Takže také před také rozhodnutí Evropského soudního dvora v příkladě Terkas by měly eh, jaksi přispívat jednotněji ke kodifikaci eh, intervencí eh, v oblasti systému pojištění vkladu, tak aby se tyto aspekty také zlepšily. Co se týká udržitelného financování, to byla vaše druhá otázka zde. Můj názor je, že ty eh, požadavky financování by měly zohledňovat rizika. Pokud jsou to činnosti, které jsou méně rizikové, tak by tam měly být eh, eh, nižší kapitálové požadavky a pokud jsou tam rizika vyšší, tak by se to mělo zohledňovat například některé takzvané zelené financování, ty zelené projekty. Tam se přiřazuje méně kapitálu. Někdy je tam ale takové zavádějící vnímání kapitálových požadavků. Uh, které by měly jaksi souviset s růstem a s financováním ekonomiky. To je způsob, jakým banky financují sami sebe a čím jsou banky více kapitalizované, tak tím lépe mohou podporovat a přijímají rizika podpory i těch inovativnějších projektů, inovativnější části ekonomiky. Takže je ten přechod od hnědé k zelené ekonomice, samozřejmě tam budou rizika spojená s tímto přechodem. A zde to hodnocení a zohledňování rizik je velmi důležité. Takže když se hovoří o těch obezřednostních pravidlech, tak musíme přijímat rozhodnutí skutečně založená na solidních, pevných a dobrých důkazech. Děkuji. Děkuji. Um, paní Golikano. Děkuji. Pane Enria, nás překvapila rozhodnutí DG Competition mm, eh, tedy rozhodnutí a mě by eh, zajímalo v případě Veneto Banka, tam byla velká státní intervence, 4,5 eh, milionu mm, a další podpory 6 miliard eur, 5,8 eh, eh, aktiv a podobně z, daň, z peněz daňových poplatníků, tak mě by eh, zajímala jedna věc, otázka státních podpor v rámci tohoto systému vyvolává, že vlastně ehm, to není kredibilní a e, nyní tedy, co se týče národní e, e, likvidace, že, kdy vlastně se zdá, že ty banky je lepší zlikvidovat, než, než udržovat při životě. Tak se chci zeptat, co by dohledový orgán měl dělat, aby řešil tento problém, jestli se to dostatečně řešilo. A vy jste zmínil jednu zajímavou věc ohledně eh, těch eh, bank ve stavu zombí, které jsou napůl živé, napůl mrtvé. Co s tím um, můžeme udělat? Před Zasněla tady možnost umožnit ECB eh, e jim odejmout bankovní licenci Bylo by to řešení? Děkuji. Thank you very much. Uh, very difficult question. Uh... Děkuji za otázku. Já bych um, řekl toto. Samozřejmě nemohu odpovídat za kolegy v komisi ohledně uh, aspektů státních podpor, ale samozřejmě spolupracovali jsme s nimi úzce ten eh, samozřejmě z pohledu dohledového orgánu, který uděluje eh, povolení eh, v souladu s legislativou a v oblasti, kde spolupracujeme obzvlášť s kolegy z DG Competition, je to v hodnocení kapitálového business plánu banky, hodnocení udržitelnosti, obezřetnostních kritérií, to znamená, zda je ta banka udržitelně schopna eh, dodržovat hm, kapitálovou přiměřenost a hm, kolegové z, z komise z pohledu tedy státních podpor, ale rozhodně spolupracujeme velice úzce a konsistentně já rozumím také tomu vnímání eh, rámce pro hm, řešení, eh, který eh, se zdá, že nepřináší očekávané výsledky. Ale řekl bych pár věcí. Za prvé, to, co vy správně uvádíte, kdy věřitelé by si zasloužili lepší zacházení v rámci národní likvidace, to hm, nedá se říct, že některý věřitel by, by byl z, z principu horší a a, a, nebo, a nebo by žádný věřitel by neměl být v lepším postavení v případě likvidace a to je to, o čem já jsem hovořil. To znamená, že by to chtělo harmonizovanější rámec likvidace. A někdy taky slyším o iniciativách k harmonizaci mm, postupů, eh, suverénních postupů. To by sice bylo ideální, ale asi těžko realizovatelné, takže eh, by to chtělo vytvořit eh, administrativní nástroj pro likvidace, který by byl harmonizovaný. Co se týče využití veřejných prostředků, je třeba chápat, že tento příklad příklad, to je případ banky v, v veřejnoprávním vlastnictví, to znamená banka, která porušuje požadavky, tam většinou dohledový orgán požádá banku, aby vytvořila plán pro to, aby e, plnila požadavky. A většinou banka e, se samozřejmě obrátí na vlastníky a ptá se, jestli by byli ochotni přispět Eh, což je právě i tento případ a klíčové tam jsou potom podmínky, za kterých eh, kolegové z DG eh, Competition mohou považovat ten plán za plán v souladu s mm, pravidly trhu. Takže obecně si myslím, že to, o čem hovoříte správně, tak tam klíčové je to, že je celá řada bank, které dodržují požadavky, ale jejich business model vlastně není života schopný ve skutečnosti. A tam je oblast právě, kde je to pro dohledové orgány velice těžké intervenovat. My samozřejmě eh, že žádáme, aby ty své business modely změnili, upravili a eh, Ehm, ehm, samozřejmě dají se použít různé velmi intruzivní nástroje, jako eh, eh, dočasné řízení a podobně, ale pokud ta banka dodržuje ehm, zákonné požadavky, tak je to velice těžké. A stažení, eh, odebrání licence, to je extrémní nástroj, který nastupuje vlastně až po insolvenci banky. Čili tady se jedná pouze o Eh, jeden případ eh, jedné menší banky v Rakousku, kdy eh, rakouský dohledový orgán rozhodl a teď probíhá proces odebírání, eh, odebírání licence. Evropský soudní dvůr ale zastavil tento proces, protože samozřejmě kontrolují, jestli neexistuje žádná jiná alternativa než odebrání licence. Čili z právního hlediska je tento proces velice složitý. Děkuji. Pan Gigold. Minulý týden jsem byl v, na Maltě v Lavaletě a při té příležitosti jsem viděl zprávu Reuters o špatném stavu jedné z velkých bank, Bankov Valeta, a taky jsem četl zprávu Evropské centrální banky. Samozřejmě vy nemůžete komentovat jednotlivé případy, ale Eh, bylo to opravdu zdrcující zpráva a eh, bylo šokující, že něco takového vůbec může existovat v, bankách, které jsou pod vaším dohledem. A proto se ptám, vy máte povinnost Eh, zajistit eh, hodnocení eh, těch, kdo jsou ve vedení bank. Můžete nám říci, jak často se stane, že se řeklo ne někomu, jaksi někomu z vedení určité banky od založení SSM. Já statistiky na toto nemám, dokonce si myslím, že by ani statistiky relevantní nebyly, protože velmi často se stane, že my eh, jsme proti některým členům vedení banky, které eh, oni navrhnou a poté tedy banka je neprosadí nebo nepřijme. To je nejčastější případ. Nemám tady bohužel žádnou statistiku, ale poměrně často se to stává. Chtěl bych říci, a to je poměrně nový nástroj, který jsme začali experimentálně používat, je ten koncept eh, eh, kdy to není jedno hodnocení eh, v okamžiku, kdy je někdo jmenován do představenstva banky, ale je to proces průběžný. To znamená, že můžeme i revidovat, jestli je někdo vhodný pro orgány banky, třeba na základě jeho chování nebo nějaké změny situace nebo špatných výsledků v oblasti zamezení praní špinavých peněz nebo v důsledku špatných interních kontrol, tak eh, můžeme eh, čím dál více eh, jak si kontrolovat, kdo z členů představenstev zodpovídají za tyto nedostatky a potom můžeme jak si činit konkrétní opatření. Mohu, mohu navázat? Já si jsem vědom, že eh, jak si eh, máte tyto námitky, ale vzdá se mi, že nikdy se nestane, že by SSM řeklo kandidátovi ne. Eh, kladete náročné otázky, ale neřeknete ne. Takže by bylo nápomocné s námi se podělit o číslech, o počtech kandidátů, které jste schválili, o počtech kandidátů, které jste zamítli a počty kandidátů, u nich jste si vědomi, že byli staženi po otázkách, které vy jste položili. Ale chtěl bych položit otázku, která navazuje na to, co říkala Sabine Lautensträge v roce 2016, kde zdůraznila, že je nedostatečná harmonizace, co se týče právního základu pro hodnocení fit and proper. Zdá se, že máte pravdu v tom, že ano, i vaše námitky mají nějaký vliv, ale e, ten malý počet případů zamítnutí někoho má také za důsledek nedostatek e, harmonizace, nebo je toho důsledkem. Co byste si přáli, abychom my harmonizovali, proto abyste vy svou práci mohli dělat lépe? Já jsem využil já jsem dostatečně neodpověděl. Ano, to je, to jsem mohl říct jistě, to je zásadní. My aplikujeme 19 různých prováděcích eh, eh, předpisů směrnice a to nám neumožňuje garantovat, eh, že stejný člověk bude považován eh, za fit and proper nebo nikoliv podle toho, eh, kde eh, se banka nachází, v kterém členském státu. A máme, nebo máte velice rozmanitou implementaci směrnice a také se dá říci, že jsou případy třeba Itálie, kde směrnice zatím nebyla zcela implementována a to zase e, nám neumožňuje aplikovat stejné nástroje všude. E, takže v této oblasti odpověď je jednoduchá, čili maximální harmonizace by e, byla pro nás optimální a Spíš by to mělo být nařízení než směrnice, protože v bankovnictví by měly být kritéria pro všechny stejná. Co se statistik týče, my v mnoha případech ve velké většině případů my schvalujeme jmenování s podmínkou. To znamená, když třeba se nám zdá, že je problém eh, s potenciálním nedostatečnými znalostmi nebo nedostatkem Eh, třeba času věnovat se tomu danému úkolu, tak často eh, to schválíme eh, s podmínkou, že dotyčný třeba o, ukončí nějakou jinou svoji činnost nebo absolvuje nějaké školení. Dobře, tak prosím, pošlete nám ty statistiky. Děkuji vám. A nyní pan Južin říká. Děkuji za slovo významné banky v poslední době zaznamenaly pokles ziskovosti. Pokud já vím, ECB zatím neprovedla detailní analýzu negativních dopadů ehm, měnové politiky. Jedna z, jedna z možností vedlejších důsledků, eh, který poroste s časem, je nízká eh, ziskovost bankovního sektoru. Takže já se chci zeptat ve vaší pozici, jestli byste tlačil na EBCB, aby dokončila zprávu o vedlejších eh, dopadech nekonvenční měnové politiky. V březnu 2019 na slyšení v Ekonu bylo řečeno, že je třeba přijmout opatření vůči bankám, které mm, jsou držiteli státních dluhopisů a to i v případech e, některých e, kontroverzních státních dluhopisů. Můžete prosím detailněji popsat konkrétní opatření, která jste přijali, abyste zamezili takovému vývoji? Děkuji. Thank you, thank you very much for your, for your question. Děkuji za vaši otázku. Co se týče nízké ziskovosti, eh, eh, samozřejmě eh, prostředí hodnocení vytváří tlak na banky, ale obecně celkový dopad vyžaduje samozřejmě vzohlednit nízkou nízké, nízkou úrokovou míru, která zase navyšuje e, objem úvěrů, bankovních úvěrů a podporuje schopnosti, e, schopnost e, splácení Eh, těchto úvěrů, takže to zase zlepšuje bonitu bank. A co se eh, týče měnové politiky, to by asi bylo těžké v rámci stávající politiky, aby eh, banky zajistil, dosáhly vyšších ziskovosti. Ale je pravda, že Eh, je tu vliv v oblasti ziskovosti, který se projevuje viditelně a ECB a kolegové v dělení měnové politiky prostřednictvím eh, analýz i těch, které mm, veřejněny byly, e, toto hodnotí a je to také uznání těch vedlejších e, dopadů v posledních opatřeních, tedy se to projevuje, kdy se aplikuje rozdělení e, rezerv do určitých skupin nebo vrstev, co se týče zúroči, úrokové míry. Eh, co se týče státních dluhopisů, eh, v zastávajícího legislativního rámce eh, zohledňujeme vystavení suverení dluhopisů, dluhů, děláme stres testy Eh, pravidelně v roce 2020 proběhne další stres test, kdy eh, určitý eh, šok ovlivní tedy kapitálovou pozici banky a můžeme také podle zámce pilíře 2 se podívat na způsob, jakým banky monitorují toto konkrétní riziko také se věnujeme otázce koncentrace rizika e, v případě e, státních e, půjček, a to děláme často, a pokud vidíme nějaký konkrétní problém, tak můžeme určit konkrétní požadavek dané bance. A v minulosti jsem také říkala, tady bych to chtěl říct znova, málo pozornosti se věnuje účetnímu řešení zpracování státních půjček, které mají tu vlastnost, že se mm, přesouvají v, v případě navýšování rizika a to neumožňuje správné Eh, zjišťování ztrát u portfolií státních dluhopisů a aktiva, která banky mají pro naplnění požadavků na likviditu, tak eh, eh, pokud je tam šok likvidity, který by se dal na, na trhu rychle realizovat. A nyní pan Jose Gusmau. Obrigado, senhor presidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Tady sedím, tady. Pane Rio, chtěl bych se vrátit k té otázce redukce kapitálových nároků na tak, pro, takzvané, pro takzvaná zelená aktiva. Já už jsem slyšel vaši reakci k této myšlence a slyšel jsem také to, co říkal pan Dombrovskis. On říkal, že toto je něco, čím bychom se měli zabývat. Ale musím říct, že si myslím, že argumenty, které zazněly, jsou rozhodně platné. Jinými slovy, že aktivity bank by, eh, že by se aktivity bank eh, jak se staly rizikovějšími, není dobrý způsob, jak prosazovat zelené investice. Nicméně to je přesně to, co bychom potřebovali, tedy ty zelené investice. Nicméně ten argument, který jste použil vy, a myslím, že je korektní, neplatí pro tu opačnou politiku, tedy žádat vyšší kapitálové rezervy pro činnosti, které znečišťují životní prostředí. Takže když říkáte, že kapitálové rezervy musí zkrátka plnit svou funkci, spíše než že by se měly využívat pro různé přidružené cíle, tak bych se chtěl zeptat, co si myslíte o tomto tématu. A druhá otázka, na kterou bych se chtěl zeptat, je ta, že si myslím, že je poměrně koncenzuální otázka, že potřebujeme ten systém pojištění vkladů, že ten potřebujeme pro dokončení bankovní unie. a že potřebujeme to sdílení odpovědnosti. Myslíte si, že ten cíl, který jste stanovil, tedy že všechny země mají být stejně chráněné, co se týká pojištění vkladů, myslíte, že je možné toto dokončit bankovním systémem, který je Eh, založen na půjčkách, protože systém pojištění vkladu, který je založen na, eh, na, na půjčkách, by v podstatě zachoval věci tak, jak jsou, kromě toho, že bychom se víc zadlužili. Děkuji vám mnohokrát za tuto otázku. Co se týká vaší první otázky, dovolte mi říci hned na úvod, že komisaři požádali EBA, aby provedla analýzu eh, této otázky, co se týká tedy těch podpůrných faktorů a EBA na tom pracuje. Takže každopádně z hlediska dohledového výboru my k té práci v rámci EBA přispíváme a k analýze dojde. Jak jsem řekl, tato debata by měla podle mě být založená na skutečných empirických důkazech. Jinými slovy, Existuje rizik, e, e, existují důkazy, že rizika jsou nižší u určitých aktivit než u jiných. Na to je potřeba se zaměřit. A pokud k tomu důkazy máme, podobně jako to mu bylo u podpory malých a středních podniků, mimochodem, tam proběhla řádná analýza a ukázalo se, že diverzifikované portfolio pro malé a střední podniky bylo méně rizikové než individuální expozitura vůči jedné velké korporaci stejného druhu nebo stejné velikosti. A to pak vedlo k redukci kapitálové zátěže pro malé a střední podniky. Což jsme eh, pak vlastně rozpoznali i v rámci bazilejského rámce. Takže to je ta empirická analýza, jakou potřebujeme. Rovněž je korektní to, co jste říkal. Pokud dojde k nějakému přechodu k, od hnědého k zelenému, tak je jasné, že některé sektory se mohou stát rizikovějšími v rámci toho procesu a jiné sektory naopak méně rizikové. Jak to reflektovat? To, co vítám v této debatě, je, že ta debata o udržitelnosti posouvá vlastně i, dohle, i dohledové orgány, i banky, aby se zaměřovaly na dlouhodobější rizika. Například podíváte-li se na interní modely, tak eh, odhad rizikových parametrů obvykle probíhá v časovém horizontu jednoho roku, eh, maximálně, tří, eh, maximálně do tří let, pokud se některé banky zaměřují na celý cyklus. Takže eh, dotlačení bank, aby se koukali na dlouhou perspektivu a identifikování protistran, to je jistě rizikovnější, podíváte-li se na dlouhodobější perspektivu, protože daný sektor bude vlastně trestán za ten přechod od hnědého na zelené. A to je něco, co je potřeba v tom dohledovém procesu, řekl bych, zohlednit. My například vyvíjíme Eh, dohledová očekávání, ta budeme bankám komunikovat k tomu, jakým způsobem bychom čekali, že začnou řešit své, eh, své, svou zprávu rizik. Zda to bude možné reflektovat eh, v nějakém jaksi podpůrném faktoru pro zelené investice nebo naopak penalizačním faktoru pro hnědé investice, to ještě uvidíme. Co se týká Edisu, tam s vámi souhlasím. Podíváme-li se na Eh, půjčování, tedy na ten finální bod Edisu, tak ta nejlepší situace je, když by došlo k združování, k poolingu zdrojů, které máme a kde vnímání je takové, že eh, vlastně dojde ke skutečné diverzifikaci rizik i pro eh, společný systém pojištění vkladů. Takže je to přesně úplně ten samý objem peněz, který ty um, vkladatele chrání. Občas se zapomíná na to, že toto jsou fondy, které platí banky v rámci příspěvku na riziko. Takže i když dojde k státní podpoře v případě systému, v případě, že systém EDIS by tu situaci neutáhl, tak e, i tehdy by to banky doplatily v rámci své vlastní, vlastní expozitory. Je to vlastně soukromý systém, ale i tak si myslím, že začít něčím, co je dobře podloženo půjčováním, je dobrý první krok, aby se ten vlak pomyslný stále hýbal. Takže já nevím, možná první krok by mohl být nějaké zajištění, jakožto signál, že se pohybujeme správným směrem. Děkuji. Děkuji, pan Martušelo. Děkuji mnohokrát. Mám velice rychle tři otázky. Za prvé, včera italský parlament schválil toto usnesení kde se eh, schvaluje ten evropský stabilizační mechanismus v rámci balíčku, kde jsou obsaženy i bankovní normy, eh, zpráva bank, rozpouštění bank a otázka pojištění vkladů. Co si, jakou cenu myslíte, že toto usnesení má? Nebude to znamenat e, určitý strach vkladatelů? Myslíte, že to naopak přispěje k jeho případnému snížení? Když se podíváme na konkrétní italskou situaci Itálie jakožto zadlužené země. Druhá otázka. Posledně jste říkal, že je důležité prosazovat konsolidaci sektoru a je potřeba zaměřit se na agregovaný kapitál je potřeba kapitálové rezervy vnímat jako motor, nikoliv jako brzdu eh, tohoto sektoru. Jak myslíte, že na toto prohlášení budou reagovat jednotlivé banky? Za třetí, Banka Popolare di Bari, jak jsme četli, chce aktivovat Mezibankovní fond pro zprávu vkladů jakožto možnost záchrany se, se spoluúčastí státu. Je tam zhruba 1 miliarda euro. Myslíte si, že takováto státní pomoc je adekvátní? Dobře, tak já začnu tím jednoduchým, což je to poslední. Není v naší kompetenci definovat, jak bude vypadat státní pomoc, takže ode mě by bylo velice nevhodné, abych jakkoliv komentoval tuto situaci. Samozřejmě Banco Popolare di Bari je méně signifikantní instituce a je pod přímým dohledem Bank of Italy. Nicméně my jsme v úzké spolupráci s italskými orgány a situaci sledujeme. Co se týká ESM, Já si dělám trošku starosti o tom, jak se zarámovává celá ta debata o dokončení bankovní unie. Máte-li debatu, která je zarámována červenými liniemi, liniemi, které si stanovují jednotlivé členské státy, tak se v podstatě nikdy nedostaneme eh, k nějaké finální dohodě. Myslím si, že bychom se všichni měli shodnout, že na závěr toho procesu potřebujeme mít eh, systém pojištění vkladů a pravděpodobně, a to je možná ještě citlivější otázka, co se týká státní expozitury, státních dluhopisů, tam potřebujeme určitý společný rámec a ideálně bychom měli mít portfolia bank, která budou diverzifikovanější, že eh, ne všechny italské banky budou mít italské státní dluhopisy a všechny německé banky německé státní dluhopisy eh, a zkrátka, aby diverzifikovali. A myslím si, že za tím účelem je potřeba dojít k diskusi kolem evropského stolu a snažit se ten celý proces posunout dál dopředu. A z hlediska bankovního, což je má odpovědnost, tak ten balíček ESM je velice cený, zejména z hlediska té společné pojistky pro SRF. Protože to poskytuje takovou záruku ESM a umožní to vyšší míru důvěryhodnosti schopno, pro schopnost Evropské unie spravovat odchod z trhu a to i velkých a komplexních bankovních úřadů. A to je, myslím, důležitý cíl, který zde v rámci bankovní unie a reformního procesu provádíme. Co se týká eh, združování bank, dovolte mi poopravit ten váš citát mého stanoviska. Já jsem nikdy neřekl, že nebudeme požadovat eh, kapitálové rezervy v případě slučování bank. Já jenom říkám, že je takové vnímání na trhu, že kdykoliv se dvě banky spojí, takže automaticky ECB chce navýšení kapitálových rezerv, což jde nad rámec jednotlivých kapitálových rezerv obou bankovních úřadů před sloučením. Říkám, že se případ od případu zaměřujeme na kapitálový plán daných bank a zajistíme, aby ve střednědobrém horizontu, nejen tedy v den číslo jedna, ale i střednědobě, aby tam existoval proces, který umožní, aby byly splněny minimální požadavky. Tím pádem budeme moci spravovat tu hloubkovou kapitálovou pozici, když dojde k fúzi, tak, se, tak dochází také k restrukturalizaci a poté když ta fúze eh, splní ty své cíle, tak máte určité výhody, že ano. Já si myslím, že v rámci Evropského bankovního sektoru máme přebytek kapacity a eh, určité koncentrování té kapacity by nebylo vůbec špatné. Ne nutně, abychom vytvářeli další behemoty ehm, na trhu, spíše potřebujeme koncentrovat ty středně velké, ehm, středně velké eh, instituce, kde ty business modely často nejsou životaschopné. Děkuji. Děkuji vám. Pedro Marquez. Děkuji. Děkujeme, pane Enrio, za informace. Má otázka má dvě části. Za prvé, vaše priority pro rok 2020. Vy jste jasně řekl, že priority budou opět eh, úprava rozvah a já se chci zeptat, eh, no, oni to banky samozřejmě zohledňují ve své aktivitě, aby jak si předpokládali určité kroky v příštím roce. A když zvážíme, že banky se dostaly do situace, kdy mají více-méně stabilní 7% návratnost equity. Poslední dva roky to je více-méně 7%. V daleko méně rizikovém prostředí s daleko méně rizikovými rozvahami. Neměli bychom se rovněž začít zaměřovat na strukturu rozvah jako takovou a nejen se soustředit na nápravu problému. Není trošku varující, že například spotřebitelské úvěry pro soukromé spotřebitele narostly daleko větší měrou než úvěry pro malé a střední podniky podle posledních čísel, která jste nám poskytli. Neměli bychom eh, na dohledové straně se začít zaměřovat spíše na strukturu rozvah? A ve finále neměli bychom dělat konečně to, co máme, tedy poskytovat ty správné pobídky tak, aby banky podporovaly hospodářskou činnost a aby poskytovaly produktivní investice? To je první otázka. A za druhé, bankovní unie a její dokončení. Souhlasím, že je trošičku problematické, že opět jsme v tom prostředí červených linií, to nám neumožní dokončit vůbec nic, to s vámi souhlasím. V zásadě bych řekl, že většina lidí by souhlasila s tím, že provádíme hodně opatření na redukci rizik, potřebujeme dotáhnout ten pilíř sdílení rizik, ale integrace bankovního sektoru na evropské úrovni, tam jsou ještě velké mezery. Nejde pouze o EDIS. EDIS to je naprosto zásadní část, to je jasné, ale otázka bezpečných portfolií a nebo národní, eh, národní dluhopisy, to je také důležitá otázka, ale eh, musíme řešit ty režimy likvidace a tak dále a tak podobně. Můžete nám eh, dnes říci, anebo možná výboru do budoucna zaslat, jak vaše instituce reflektuje všechny ty ostatní kroky, které je potřeba provést, abychom integrovali bankovní sektor v Evropě daleko více, abychom se nesoustředili pořád jenom na ten EDIS. Děkuji vám. K vašemu prvnímu bodu. Eh, říkám ještě jednou. My jsme obezřetnostní dohlížecí orgán, takže z hlediska svého mandátu se zaměřujeme na rizika. To neznamená, že se soustředíme pouze na eh, úpravu eh, úpravu rozvah. Samozřejmě eh, potřebujeme takzvaná legacy aktiva, tedy stará aktiva. Dokud tam nebudou, tak musíme rozvahy čistit, protože pokud přijde nová recese a budete mít, budeme mít stále v bankovní unii banky, a to máme, kde je 40% nebo 30% NPL, tak ty banky budou mít hodně velké problémy pakliže k té recesi skutečně dojde. Takže to je, ten, to je to zaměření, které máme my, ale sledujeme rizika i v jiných oblastech. Zejména teď v prostředí nízkých úrokových sazeb dochází k posunu portfolií a ty banky se snaží získávat zisky z jiných oblastí. Říkáte, že rostou spotřebitelské úvěry, jsou disponibilnější, což je profitabilnější, protože to často sebou nese vyšší míru rizik, že ano? Viděli jsme navyšování v oblasti takzvaného leverage lendingu, což je oblast, na kterou se hodně zaměřujeme, takže my neřešíme pouze eh, ta legacy portfolia, řešíme také nová rizika, která banky podstupují a zajišťujeme, aby banky ta rizika hodnotily a aby je řádně spravovaly. A e, ono to zaznělo vlastně už v několika intervencích. Jakožto obezřetnostní dohlížecí orgán nemůžeme dělat průmyslovou politiku. To není naše odpovědnost. Není naše odpovědnost vytvářet pobídky pro banky, aby ty financovaly ten či onen sektor. Pro nás je důležité to, aby, když banky podniknou vlastní rozhodnutí, aby spravovali svá rizika adekvátním způsobem. Co se týká integrace bankovního sektoru, zmiňujete důležitou věc. Je toho hodně, co závisí na Edisu. Protože pokud nebudeme mít systém eh, pojištění eh, vkladů, který eh, budeme moci použít jakožto argument pro segmentaci kapitálu a likvidity eh, v jednotlivých, v jednotlivých podnicích, protože dříve či později se něco pokazí eh, v některé zemi a bude to systém EDIS, který to bude platit, že ano. Ale eh, to je něco, to je situace, s jakou budeme muset chvíli žít. EDIS rozhodně do zítřka nezavedeme, takže jak říkáte velice správně, musíme každopádně pracovat na integraci, musíme združovat aktiva, která máme. Je zde celá řada otázek, které se projednávají v legislativních diskusích. My diskutujeme strašně dlouho o těch eh, liquidity waiverech a kapitálových waiverech, abychom mohli subjektům v bankovní unii umožnit spravovat svá aktiva a pasiva integrovanějším způsobem. Je to složitější diskuse, ale my například pracujeme také na možnosti vyššího využívání vnitřně holdingových záruk abychom poskytli dostatečnou záruku toho, že když šok postihne ceřinou společnost v některé zemi, tak ta e, rodičovská společnost jinde to de facto zaplatí, že se ta rizika budou zpravovat na úrovni skupiny, bankovní skupiny nebo holdingu, řekněme. Takže i e, podpora těchto řešení by byla hodně užitečná. Děkuji vám. Děkujeme. Danuta Hübner. Děkuji, paní předsedající. Chtěla bych se zeptat na tři věci. Vy jste to už trošku zmínil, ale ráda bych eh, se zaměřila na to víc do hloubky. Za prvé, plně s vámi souhlasím, že pakliže máme plán, že bychom měli mít eh, plnou harmonizaci národních i, i, insolvenčních systémů, tak k tomu nedospějeme vůbec nikdy a budeme ztraceni. Takže váš návrh pracovat, řekněme, po kouskách a identifikovat oblasti, kde bychom se měli pohybovat rychleji a jste eh, zmínil jednu otázku, otázku likvidace bankovních orgánů, takže to je jistě užitečné. Můžete prosím identifikovat dvě nebo tři oblasti, které by mohly být i začátkem té harmonizace a pomohly by nám pochopit, tedy ne dnes, protože ono by to trvalo, ale do budoucna, eh, že bychom identifikovali nějaké skupiny nebo přeshraniční, eh, přeshraniční subjekty nebo něco takového. Můžete nám něco doporučit, kam bychom se měli ubírat. Druhá otázka. Když jste zmiňoval Američany a to, jak se vypořádali s eh, vyčištěním bankovního systému po krizi, tak jste zmínil tu možnost, že, byste, že bychom měli nějaký centrální nástroj, který byste, jak jste řekl, byl užitečný i tady. Můžete nám k tomu říci něco více, protože ono by to muselo být něco v rámci bankovní unie, že ano? Takže prosím o komentář. A za třetí, hovořil jste o méně signifikantních institucích a o e, vaší roli v tom komplexním dohledovém procesu. Má otázka je, řešíte to nějak systematičtěji? Díváte se i dopředu, děláte nějaké výhledy nebo něco takového? Jak bychom mohli změnit rozsah toho dohledového rámce? aby se do toho začlenily některé tyto instituce. Uvažujete o tom vůbec v rámci svých funkcí? Děkuji. Děkuji vám. Co se týká insolvence, já ty vaše první dvě otázky vezmu společně, když dovolíte. V první řadě podíváme-li se na aktuální nastavení eh, procesu likvidace bank, tak v některých zemích jsou insolvenční procedury pro banky stejné jako u jakékoliv jiné instituce, to znamená žádná ochrana vkladatelů, žádné správní nástroje, nic. Máme eh, případy jako třeba ABLV, což byla banka, která eh, námi byla prohlášena za selhávající nebo za pravděpodobně selhavší kvůli problému s likviditou. Tam byly pr- eh, různé problémy nahlášené Američany v důsledku praní špinavý peněz a tak dále. A my jsme to prohlásili za e, selhávající nebo pravděpodobně selhavší. E, národní orgán nemohl udělat nic, takže banka samotná vyhlásila insolvenci. A potom máte případy, kde máme administrativní přípravy pro likvidaci bank, to znamená separátní legislativu pro zprávu insolvence bank. A opět máme případy, kde ty místní administrativní likvidační ehm, eh, otázky jsou spojeny se státní pomocí. Například, eh, jak zmiňoval pan Garikáno před chvílí. Takže to spektrum je opravdu příliš široké, je potřeba to harmonizovat. A podle mého názoru bychom měli mít nějaký správný režim pro likvidaci bank, harmonizovaný režim, a ten by měl být stejný napříč všemi členskými státy. A FTAC může být skvělá inspirace, protože tam to umožňuje orgánům v podstatě převzít kontrolu nad tou selhávající bankou. Jinými slovy, oni přijdou třeba někdy o víkendu, převezmou kontrolu Vkladatelé vědí, že nepřijdou ani o cent svých vkladů, takže nikam nepřechází. To znamená, nedochází k odlivu vkladů, protože tam je záruka eh, ze strany eh, centrální banky USA. Banku lze restrukturalizovat a aktiva a pasiva se odprodávají jiným bankám. Jinými slovy se redukuje počet bank, řeší se vystoupení z trhu, vyčistí se rozvaha a to jsou přesně podle mě ty nástroje, jaké bychom potřebovali. Dochází vlastně i k integraci, protože pokud by to například eh, v Evropě spravovala SRB, což bych doporučoval, tak vlastně tam není žádné zkreslení z hlediska členských států. Jinými slovy, neintervenovaly by pouze národní banky v daném státě, ale byl by to celoevropský proces. Co se týká LSI, na tom už pracujeme poměrně intenzivně. Asi víte, že e, i když tady ten dohled, provádění dohledu je v rukou národních kompetentních orgánů, jak e, nedávno zmínil Evropský soudní dvůr, tak e, my máme takovou celkovou odpovědnost za ty banky, stále více interagujeme, Rozdělili jsme si prioritu LSI. Máme vysokoprioritní LSI, středně prioritní a nízkoprioritní. Máme intenzivnější interakci v oblasti těch vysokoprioritních LSI, ale když e, přichází krize, tak samozřejmě v tom jsme začleněni a spolupracujeme s kolegy velice úzce. Všechno řešíme co nejkomplexněji a celosystémově. Eh, například eh, řešíme fungování toho eh, institucionálního ochranného systému, jak, který jsme zmínili před chvílí, který, jak jsme řekli, občas združuje ty družstevní banky nebo různé spořitelny a tak dále. Teď se zaměřujeme detailně na tento systém a snažíme se z toho nějakým způsobem poučit v důsledku poslední krize. A rovněž zejména harmonizujeme také dohledové nástroje, které máme. Takže vydáváme různé pokyny nebo instrukce, návody pro příslušné národní orgány co do zpravování určitých oblastí. Takže například zpráva NPL, proto vytváříme politiku na evropské úrovni a teď zajišťujeme, že ty politiky budou uplatňovány na úrovni LSI. A nakonec máme nástroje eh, pro eh, převedení dohledu k nám. Například případ eh, LNB banka v Lotyšsku. Tam jsme převzali dohled nad bankou a provedli jsme kontrolu v terénu, vyhlásili jsme tu banku za selhávající a teď ten proces dále pokračuje. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Nina Jill. Děkuji. Před několika týdny jste hovořil na eh, konferenci retailového bankovnictví o Bazileji 3 a proporcionalitě pro banky a udržitelné finance. Ale Ta, eh, hovořil jste také o větších pobítkách pro banky, aby investovali do environmentálních projektů a aktiv, eh, což by znamenalo vlastně snížení kapitálových rezerv pro zelená aktiva. Vy jste zmínil, že váš mandát je, aby banky byly bezpečnější. Tím pádem mm, jakákoliv expozitura by měla být rizikově vyhodnocována. Vím, že jste v předchozích výměnách názorů řekl, že tady je určité systémové riziko, které změna klimatu představuje pro finanční systémy, ale konsekvence eh, toho fyzického rizika, těch, těch tradičních rizik asi nejsou úplně známé. Včera tady eh, byla předsedkyně von der Leyen, která v parlamentu hovořila o novém zeleném dílu a dopadu na všechny sektory společnosti. Já si dělám starosti o to, že ECB a ostatní centrální banky napříč Evropskou unii jsou v podstatě stále na začátku, kdy zvažují své, svou odpovědnost co do dopadu e, změny klimatu na e, finanční sektor. Vaše zaměření je stále na udržitelnost a prevenci finančních krizí, jako jsme viděli před deseti lety. Chci se tedy zeptat, jaké mechanismy myslíte, že by ECB a centrální banky potřebovaly, aby mohly pomoci bankovnímu sektoru a finančnímu systému obecně, aby se tento dostal na udržitelnější cestu. Akceptujete, že eh, přidělení změny klimatu pro finanční sektor je prioritou pro váš mandát? Děkuji. Děkuji vám. Teď mi vlastně umožňujete vysvětlit, co jsem už říkal. Nerad bych, abyste odcházeli s dojmem, že ECB se neangažuje v jedné z největších priorit Evropské unie. To je náš mandát ECB, tedy podle nové smlouvy, a my předpokládáme, že to je i náš mandát, abychom podporovali cíle Evropské unie a rozhodně environmentální a otázky, otázky a otázky udržitelnosti jsou vysoko na žebříčku priorit EU a i na, vysoko na našem žebříčku. Jde o to, jaké jsou ty nejlepší nástroje pro dosažení těchto cílů. Například v rámci akčního plánu komise a, to, a v akčních plánech EBA z nedávné doby se hodně hovoří o o, o zveřejňování informací. Jakmile budete mít nějakou taxonomii zelených aktiv, tak e, je potřeba mít e, robustní rámec pro zveřejňování informací z hlediska bank. To by, mohl být, to by mohla být velká podpora pro udržitelnost. Nedávno jsme slyšeli z kasky, že banky v některých zemích jsou z hlediska e, svých zelených aktiv hodně, řekněme, dubiozní a o několik hodin později všechny tyto banky zveřejnily své závazky toho, té zelené transformace. Já si myslím, že tady to zveřejňování informací může být velice důležitý nástroj v této oblasti. Dále, Intenzivně pracujeme na tom, jakým způsobem by banky měly spravovat svá rizika, která souvisejí s mm, klimatem samozřejmě, to znamená ta fyzická rizika, tedy eh, například přírodní katastrofy. A to je velice důležitý prvek, tedy že chceme podpořit ekonomiku eh, z hlediska tohoto vývoje i z hlediska e, nějakého, nějaké transformace. A jak už jsem říkal, hodně se angažujeme v rámci rozvoje dohledových očekávání, tedy co budeme od bank očekávat v tom smyslu, že se budou na tyto aspekty více soustředit. Takže například přijímáte-li nějakou záruku na 25-letou půjčku, Eh, a ta, ta záruka eh, bude, eh, té záruce se sníží hodnota, já nevím, protože tam je asbest nebo něco takového, tak je jasné, že vyhodnocení té záruky nesmí být založeno na dnešních kritériích. Je potřeba si uvědomit, že do budoucna se takováto aktiva nebudou tolerovat. Ano? Takže máme celou řadu nástrojů, které můžeme použít. Jiný nástroj, který vnímám velice pozitivně například, co se týká udržitelnosti, je využívání zátěžových zkoušek. Zátěžové zkoušky to je zajímavý nástroj, protože nám to nám umožňuje, jak už jsem říkal, když máme běžný, běžnou zátěžovou zkoušku EBA, která proběhne příští rok, tak máte časový horizont tři roky. Vezmete-li si časový horizont tří let, je velice složité pochopit, jakým způsobem e, ovlivní rizika v bankovním sektoru změna klimatu. Chcete-li e, takovéto věci zohlednit ve způsobu, jakým banky řeší svá rizika, musíte provést velice konkrétní cvičení v této oblasti a několik orgánů už vypracovává modely, včetně ECB, jak to udělat. Takže je to spousta práce, spousta podpory těchto cílů. Jediná otázka je, zda využití kapitálových záruk je nějaká daňová pobídka, aby se e, podpořilo financování jednoho sektoru na úkor jiného bez ohledu na podkladová rizika. Nevím, jestli to je úplně ten správný přístup. Řekl bych, že předtím, než se udělá něco takového, tak je potřeba alespoň provést důkladnou analýzu toho, jaká jsou ta ostatní podkladová rizika. Děkuji vám. Děkuji vám. A teď by měl dostat slovo Sven Giegold. E, prý jste byl i v druhém kolečku. Aha, pan eh, Jake Lunis. Ano, děkuji. My jsme o tom hovořili se Svenem, já jsem vám to neřekl, já se omlouvám. Pane Enrio, vy jste hovořil o fintechových bankách, které přicházejí, rostou, rozvíjejí se a mě by zajímalo, jak to bude s licencovacím procesem eh, v této oblasti. Vy vydáváte licence fintechovým bankám, ale nedohlížíte na ně, protože to dělají národní dohlížitelé. A kvůli Brexitu bude docházet k určité konkurenci v oblasti eh, těchto bank eh, určité firmy z Británie, které tam dostaly licenci, se taky budou muset někam vrtnout, takže to může vytvořit určité problémy. Nevím, jestli si myslíte, že to může vytvořit problém s konkurencí v oblasti dohledu, eh, různé fintechové aplikace a tak dále. Co? Co myslíte? A je tady možná i morální riziko. A dohled se pak tedy provádí, tedy pravidla vytváří ECB, dohled provádí národní dohležitele a podle mě to před, před, představuje morální riziko. Vnímáte to jako potenciální problém? Oba tyto problémy, jak morální riziko, eh, tak ta konkurence v oblasti dohledu vytváří problémy na trhu. Co si o to myslíte? Myslíte si, že to je problém? Sledujete to? Myslíte si, že by se to mohlo diskutovat detailněji? A vzhledem k tomu, že tento výbor má fintechovou pracovní skupinu, budeme se na to zaměřovat detailněji společně s vámi. Bude to odpovědnost ECB sledovat tyto otázky, anebo to bude EBA, kdo se tímto bude zabývat? Protože EBA je ta řídící instituce pro tyto normy. Děkuji vám. Děkuji vám. To je hodně složitá otázka. Zmiňujete velice důležitý bod. Vidíme zde celou řadu nových přišedších na trh, například těch, kteří využívání nové technologie. Jak jste správně zmínil, proces Brexitu rovněž implikuje, že mnoho fintechových společností žádá o licence v rámci bankovní unie aby mohli i nadále poskytovat služby i po Brexitu. Takže v první řadě to nejdůležitější je, že ten hlavní úkol v tomto procesu byl využívat licencovací proces. To je naše odpovědnost, my ty licence udílíme, takže pro nás je velice důležité vyvíjet, jak jste správně řekl, nějaký licencovací rámec pro nové fintechové banky. A Hodně jsme zdůrazňovali otázky jako, já nevím, eh, složení správních rad, druhy zkušeností, jaké očekáváme v těch správních radách, otázky jako outsourcing, eh, využívání cloudových služeb, to jsou všechno velice důležité služby, které jsou relevantní z hlediska Brexitu. Je velice důležité mít silný rámec pro licencování a ten už, myslím, máme. Dále, pokud banky budou stále pod prahovou hodnotou signifikance, tak jsou eh, odpovědností co do monitorování orgánů v členských státech. Ale to neznamená, že bychom neměli žádnou viditelnost těchto bank, nebo že bychom nevěděli, um, co se tam děje. Jak jsem řekl, začali jsme aktivovat ten fintechový dialog, takže máme, jsme měli první workshop, kam jsme si přizvali tyto dohledové orgány a řešili jsme eh, dohled nad těmito business modely. Jak jsem řekl, provedli jsme si takovou jaksi hloubkovou studii, tedy specifickou analýzu jednotlivých aspektů a business modelů těchto bank. A výsledky této analýzy vydáme ve zprávě, která vyjde v lednu. A obecně za to eh, řešíme, aby eh, po Brexitu nevznikl prostor pro zřizování nějakých entit, eh, které by mohly vést, což by mohlo vést k arbitraci celkových požadavek. Dokud to jsou banky a dohlížíme na ně jako na banky, tak bychom měly být tímto rámcem pokrytím. Samozřejmě pak, když budeme mít nějaké fintechové eh, firmy, které nebudou chtít mít bankovní licenci, no tak to je výzva pro banky a my musíme zajistit kolektivně za to a do toho tady zapadá i EBA, jakožto signifikantní hráč musíme zajistit, že ten rámec bude umožňovat technologickou neutralitu a zajistí rovné podmínky z hlediska regulačních a dohledových požadavků. Děkuji. Ještě máme pár minut na spontánní řečníky. Asi Papity Kajnen žádá o slovo. Děkuji. Já si myslím, že je to velmi eh, široká velmi špatná politika nepodporovat zelený přechod, protože zde jsou Nicméně jsou zde také významná finanční rizika. Jak už jste zaznělo, budeme muset lépe z dlouhodobého hlediska posuzovat biodiver rizika v klimatické oblasti spojená s biodiverzitou, ale ne jen. Můžete velmi stručně nám říci, jak tedy bude probíhat z dlouhodobého hlediska toto hodnocení rizik v rámci hodnocení rizik a pokyny banky v této souvislosti, jak tedy zajistit konsistentnost těch odhadů mezi které tedy provádějí jednotlivé v rámci jednotlivých režimí, režimů, například EU taxonomie v této oblasti, anebo například Eh, oběhové hospodářství a ty platformy související s ukazateli pro oběhovou ekonomiku eh, v souvislosti tedy s investičními bankami. Je to taková práce, která je trošičku roztříštěná, provádí se v různých oblastech. Eh, děkuji za tuto otázku. Například jsme hodně zapojeni do sítě pro ozelenění finančního systému. Frank Gelderson z ECB se tím zabývá. Takže my se snažíme na, uh, hodnotit ta rizika, dívat se také na to, jaké jsou příležitosti a jaké jsou faktory, které eh, změní, které, s kterými budou muset banky se vypořádat. Pracuje, spolupracujeme také s EBA velmi uh, úzce, která vydala eh, minulý týden zprávu a roadmap, cestovní mapu v oblasti témat souvisejících s klimatem. Takže hodně se podílíme na té jejich strategii, zejména co se týká aspektu zveřejňování informací, zátěžových testů a také takových těch hlavních směrů pro, eh, v oblasti dohledu. Tak co doposud jsme tedy dělali to, že se snažíme identifikovat ty významné a méně významné instituce, co z hlediska jejich eh, vystavení se klimatickým rizikům a jaksi uvědomění si těchto rizik a eh, vyvíjíme také, eh, rozvíjíme dialogy s bankami, pořádáme workshopy, také dialog mezi naší bankou a národní, mezi námi a národními dohledovými orgány, abychom měli tedy vhodné nástroje pro čelení rizik souvisejících se s klimatem, abychom je zapojili do druhého pilíře tohoto dohledového procesu, co se týká zprávy například hospodářské, aby tedy někdo v eh, orgánech banky eh, roz, se zabýval zblízka, rozuměl těmi, těmto tématům a také hodnotil dopady na rozvoj kapitálu. Toto, na toto se hodně zaměřujeme ale obecně z hlediska globální politiky se hodně zapojujeme do té sítě související s ozeleněním finančních systémů a úzce spolupracujeme s EBA při stanovování těch dohledových cílů. Děkuji. Děkuji, pane Enrio, děkuji za to, že jste se dnes účastnil této diskuse. Nyní tedy uzavírám toto slyšení a Vrátíme se vlastně zpět k bodu 2 a 3 našeho pořadu jednání, které jsme odložili předtím. Nejprve mám zde pár sdělení, co se týká postupu jmenování do Evropské centrální centrální banky. Koordinátoři se shodli na otázkách dvěma kandidátům na pozici výkonné rady ECB a to slyšení těchto kandidátů se bude konat 3. prosince. A potom zde máme jednotný výbor pro řešení krizí. Koordinátoři se dohodli na následujícím bodu v postupu jmenování, potom co se týká Evropského statistického poradního výboru. Tam se koordinátoři dohodli, že jmenují Wernera Langena jako člena ESAC za parlament. Potom zde máme pracovní skupiny. Na základě diskuse koordinátorů se bylo rozhod, byly rozhodnuty následující věci. Pracovní skupina pro bankovní unii máme 22 členů Předseda Ekonu bude předseda této skupině. Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž, tam máme 12 členů a předseda bude za EPP. Potom pracovní skupina pro přistoupení do eurozóny, 12 členů předseda bude předseda za SAD. Potom pracovní skupina pro přístup malých a středních podniků k financování, 12 členů předseda bude za Renew a pracovní skupina pro fintech, 13 členů skupinu, předseda bude za zelené. Potom žádá předseda, aby frakce stanov identifikovali konkrétní jména do těchto pěti pracovních skupin do pátku 29. listopadu. To už tedy tak proběhlo. A potom pracovní skupina pro finanční pomoc, té by nadále měl předsedat předseda eh, výboru EKON. Co se týká peticí, Alfred Sand byl jmenován jako řádný člen Ekonu do sítě pro petice a frakce by měly poslat jména členů a náhradníků v této síti. Pokud do 21. listopadu nebyly připomínky, tak souvisíme s tím, že budeme se dále zabývat těmi devíti peticemi, které jsme obdrželi podle tedy posledního rozhodnutí koordinátoru z 26. dubna. Potom Gender Mainstreaming Network Monika Semedo z Renew byla stanovena jako stálý člen této sítě a Kira Peter Hansen za zelené byla jmenována jako náhradnicí do této sítě za Econ. Dále zde máme ekonomickou zprávu, ekonomické řízení, balíček ohledně sem, mm, evropského semestru. Tam byla stanovena data na ekonomický dialog s komisaři ohledně toho balíčku a potom schůze výboru Budget Econ s předsedou EIB to bude diskuse, eh, která se bude konat 13. ledna 2020 ve Štrasburku, to už bylo schváleno. Potom Evropský parlamentní tým, eh, týden bylo rozhodnuto ve, spra- ve spolupráci s meziparlamentárním výborem, že to bude organizovat ekon. Téma, je, téma jedna bude směrem k novému mezinárodnímu daňovému systému. Zástupci OECD a zástupci parlamentu se budou účastnit a téma na blok 2 směrem k transparentnosti a udržitelnosti eh, cílu udržitelného rozvoje ve finančním sektoru. Budou tam zástupci komise a parlamentu a také z členských zemí, kteří budou pozváni jako řečníci. A poslední návrh usnesení o zaměstna, po, po veřejno, veřejná na zaměstnanost, předcházení střetu zájmů. To je vlast, to podpořili také koordinátoři tento návrh. A potom poslední bod, respektive teď bych měla informovat o probíhajících trialozích. Jeden se konal v rámci hm, držitelného investování 3. a 5. prosince tam se zabývali klíčovými tématy a zejména s ohledem na veřejnou, na zprávu věcí veřejných, užívání aktů v přenesené pravomoci a prováděných aktů a s ohledem na vytvoření ehm, respekt expertní skupiny eh, se zástupci členských států ohledně udržitelných financí Potom také se, se budou zabývat povinnosti zveřejňování, zapojování a umožňování nadnárodních činností vzhledem k povinnostem zveřejňování eh, povinností. Zveře- a vyloučení a potom také zatýkající, záležitost týkající se crowdfundingu. Tři, tři, čtvrtý trialog se konal včera 11. prosince Rada řekla, že ještě nemá dostatečnou zpětnou vazbu z členských států, co se týká té obdob, toho období pro úvahy a pro indikatory. Měli jsme tedy ráno trialog a měli jsme mít ještě další trialog večer po 19. hodině ale protože vlastně nebyla dostatečná zpětná vazba ze, stra, ze strany rady, tak předsednictví rozhodlo, že se zruší ta druhá část trialogu, která byla naplánována na večer, protože čekají tedy na mandát na zpětnou vazbu z členských států. Takže vyjednávací tým nyní čeká na tuto zpětnou vazbu, aby se mohl naplánovat další pátý tedy trialog Čili zde čekáme na pozici rady nebo na to, jak se k tomu postaví rada. Teď se tedy můžeme posunout k našemu hlasování. Orgány a instituce v hospodářské a měnové unii prevence střetu zájmu po ukončení pracovního poměru ve veřejném sektoru. Musím si jen najít vše, co potřebuji k tomu. Okay, let's first do a test. Tak nejprve testovací hlasování. Vote. Nejprve si uděláme tady zkušební hlasování. Everyone has voted for the test. Hlasovali všichni v tomto zkušebním hlasování, takže ukončuji volení. Ukončuji hlasování. Now we start, uh, with... Takže začneme Začneme hlasováním. První je odstavec 1, původní text. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 2, návrh 9. A 9 a 10 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 11. Pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 12. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 4, původní text. Eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 5, původní text. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 19. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 6, původní text. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 20. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Návrh 21. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh D, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 9, původní text, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, to bychom měli zkontrolovat elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 25. Prosím? Bez mikrofonu. So, is everybody vote? Hlasovali všichni? Končíme hlasování. Máme tady jednoho z Renew navíc. Takže to bude potřeba vyřešit. Návrh byl přijat. Návrh 26, pozměňovací návrh 26, kdo je pro, proti, drželi se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 28 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 32. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Proti? drželi se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh E, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Um, odstavec 13, původní text, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. A nyní en blok, úvodní ustanovení 1 až 4, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. A není en blok body um, úvodních ustanovení 5 až 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 3, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. A nyní on blok 12 až 17, kde je pro, proti, zdrželi se, Návrh byl přijat. En blok A až D, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Kompromisní návrh F, pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Bod F, pro, proti, zdrželi se, schváleno. G pro, proti, drželi se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. I, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. A nyní hlasujeme o návrhu usnesení pozměněném znění elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Thank you. So, just takže děkuji. Děkuji. Okay, please, ladies and gentlemen. Takže prosím, dámy a pánové, z důvodu určitých naléhavých povinností předsedkyně jí tedy nahradím na úbodu 6 našeho programu, což je společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky. A hned bez dalšího mám potěšení, že mohu dát slovo paní zpravodajce Inés Vejdere. Děkuji, paní předsedkyně pokud by zbývající kolegové, kteří tu zůstali, trošičku eh, se stěšili, abych mohla stručně prezentovat tuto zprávu. Dámy a pánové, Mm, malé a střední podniky mají povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty. Jsou to velk, vysoké, vysoká zátěž pro malé a střední podniky a více to zatěžuje tyto malé a střední než velké podniky. Proto tato výjimka pro malé a střední podniky, respektive jeho osvob, jejich osvobození je víta. Neplatí to pro přeshraniční aktivity. Cílem tohoto návrhu je vytvořit modernější, zjednodušený režim pro malé a střední podniky tím, že se eh, vyř, sníží náklady na dodržování pravidel eh, pro DPH eh, na evropské úrovni. Je to velice důležité věc, protože malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky, proto se musíme podívat na způsoby, jakým zjednodušovat život a vytvářet takové daňové prostředí, které bude napomáhat k jejich růstu a zvyšování jejich činnosti přeshraničně, což podporuje vytváření pracovních míst. Tento legislativní návrh spadá pod postup konzultací. Parlament schválil 11. září své 2018 své usnesení, tedy v loňském roce. Rada došla k souhlasu v obecném postupu 8. listopadu letošního roku a rozhodla se, že se znovu obrátí v konzultacích na nás, jakožto parlament, protože tam jsou rozdíly oproti původního návrhu komise z 18. ledna loňského roku. Aby se dosáhlo cílu tohoto návrhu, ta komise navrhuje určitá opatření, která musí být potom eh, schválena v postupu rady. Například přechodné období pro malé podniky, eh, osvobození do re, pravidelného režimu DPH se prodlužuje. Potom ustanovení pro jednotné, jednotný one-stop shop, jednotné kontaktní místo pro malé a střední podniky, což se projednávalo v, ve veřejném postupu v rámci rady a mělo by to být implementováno v členských státech, také bylo sladěno s požadavkem parlamentu v původním návrhu. Na závěr musíme postupovat rychle, abychom zajistili, že se bude snižovat zátěž pro malé a střední podniky a proto vyzýváme radu, aby na, implementovala tato nová pravidla co nejrychleji, aby zohlednila také eh, se zohlednilo to, že návrhy parlamentu budou tedy zapracována do návrhu rady v krátké lhůtě. Navrhuji, aby se využil zjednodušený postup a mm, zatím nebyly k tomuto vyjádřeny žádné námitky, takže doufám, že na první lednové plenárce ve Štrasburku bude tento text schválen. Nejsem si jistá, že mi ještě dáte další minutku, takže já využiji ten čas pouze ještě k tomu, abych popřála kolegům veselé Vánoce, příjemné prožití vánočních svátků a velmi úspěšný příští rok. Děkuji, děkuji paní zpravodajko. A také vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků. Nyní dám slovo stínovým zpravodajům. Máme zde Alfreda Senda za SAD. Děkuji, děkuji zpravodajce, této nové parlamentní zpravodajce za tuto zprávu. Dnes se znovu zabýváme tímto návrhem, který by měl vnést větší flexibilitu a snížit zátěž pro malé a střední eh, podniky. V září 2018 parlament schválil tento text tak, aby malé a střední podniky nadále mohly využívat osvobození a pokud nepřekračuje jejich roční obrat určitý, určitý stanovený strop, což by mělo vlastně pomoci eh, malým a středním podnikům využ- v členských státech využívat této, tohoto, této výjimky, tak aby se snížila zátěž a tato pravidla by měla být plně implementována v jednotlivých členských státech. Souhlasíme se spravodajkou tím, že v tom, že by se e, že měl podpořit text a aby rada co nejdříve ho schválila, aby mohl být e, v roce 2020 úplně. Nyní dávám slovo Karolin Zareňu. Děkuji, paní zpravodajko, za skvělou práci. Je dobré, že vidíme, že rada, e, co rada schválila v rámci všeobecného postupu v listopadu, že zohlednila také návrhy parlamentu. Všichni jsme si vědomi toho, že malé a střední podniky jsou velice důležité pro naši evropskou ekonomiku a zvláštní režim pro malé a střední podniky by jim toto měl umožnit. Ale a ne, ne, netýkat se to pro eh, tedy eh, přeshraničních činností, Teď by se tam měly tedy zapojit i tyto aktivity přeshraniční. Obecně tedy obě instituce, jak, nebo všechny tři, jak rada, tak komise, tak parlament se snaží snižovat administrativní e, zátěž a náklady pro, na compliance pro malé a střední podniky a já doufám, že to těmto podnikům co nejlépe pomůže. Takže je to takový první krok správným směrem v tomto. Mohu tedy říci, že plně, pod, plně podporuji eh, tento návrh zprávy. Přeji vám hodně úspěchu a doufám, že bude ve zjednodušeném postupu schválen nyní za eh, paní Molly Scott za zelené, nebo chce někdo mluvit? Ne, takže se dostáváme k ID. Chce někdo mluvit za ID? Nikoliv, takže se dostáváme k ECR. EKR, chce někdo mluvit? Děkuji za slovo. Souhlasím s tím, co zde už řekli předchozí řečníci. Nemám vlastně už moc co dodat k tomu. Vítám ten obec, všeobecný postup rady a doufám, že tento návrh sníží zátěž pro malé a střední podniky administrativní a finanční. Takže opravdu apelujeme na radu, aby jednala co nejrychleji aby a schválila tento text ve zjednodušeném postupu. Děkuji. Dobře, děkuji. A nyní GUE. Hlásí se někdo? Je tu někdo z GUE? Kdo by chtěl slovo? Nikoli? Dobrá. Takže já navrhuji eh, zjednodušený postup bez pozměňovacích návrhů podle pravidla 52.1. Návrh eh, byl vypracován 28. listopadu, takže pokud souhlasíte všichni, tak eh, můžeme toto schválit ze zjednodušeném postupu. Pokud nebude námitka šesti členů. Takže a použijeme zjednodušený postup a je to schváleno. Děkuji vám. Všechno nejlepší. Eh, k Vánocům moc děkujeme, paní zpravodajko. A zpráva půjde samozřejmě na plenárku. Ano, děkuji. Now we can move to a uh, a nyní bod 7, což by měla být moje zpráva, já se omlouvám. Byla jsem požádána, abych zastoupila paní předsedkyni, takže teď mám dvojí funkci a to by mohlo být v rozporu s, eh, s zákonem o hospodářské soutěži, protože to je právě o zákoně o hospodářské soutěži. Je to složité. Dobrá, takže jako zpravodajka už nepředsedám, ale e, jsem zpravodajka zprávy o hospodářské soutěži. Budu hovořit francouzsky. Děkuji vám, vážené kolegyně, kolegové, zvláště stínovým zpravodajům, se kterými jsme opravdu iniciovali výbornou spolupráci. Eh, je to zpráva z vlastní iniciativy, která je ale klíčová z řady důvodů, konkrétně ze tří. Máme novou Evropskou komisi s místo předsedkyní, která má na starosti digitální ekonomiku a hospodářskou soutěže. Víme, jak je odhodlaná a to je dobře. Dále politika hospodářské soutěže, tak jak byla koncipována původně na plnila svoje, svůj cíl integrace evropských trhů s volnou soutěží eh, mezi podniky v Evropě a umožnila také eh, velké přínosy pro spotřebitele, ale dochází k obecnému uvědomění si v členských státech mm, E, a mezi občany, ale také na straně Evropské komise, že pravidla hospodářské soutěže již neodpovídají dnešnímu světu a nejsou ani dostatečně účinná e, tváří v tvář novým výzvám. Takže já jsem chtěla zdůraznit čtyři hlavní osy, které budou nepochybně pozměněny a doplněny, ale které podle mého názoru představují pilíře, na nichž je naléhavě potřeba jednat a pracovat. První osa se týká politiky hospodářské soutěže v rámci globalizace. Tato role musí být klíčová a posílená vzhledem k existujícím výzvám eh, globalizace. Eh, čili apeluji na komisi, aby přijala globálnější přístup, který bude příznivější průmyslové spolupráci, aby dala vzniknout evropským lídrům, kteří budou konkurenceschopní na světové úrovni. A proto navrhuji přeskum definice relevantního trhu, aby zahrnovala i světovou dimenzi a budoucí konkurenci a e, těší mě, že na začátku týdne komisařka Beštagerová e, jak si přijala tuto myšlenku a přislíbila sdělení z roku 97 přeskoumat tedy tu definici. Eh, relevantního trochu Dále eh, je potřeba bojovat proti eh, nekalé soutěži států podniků z třetích zemí, které požívají dotace a je potřeba posílit nástroje na kontrolu přímých investic a kontrolu reciprocity u e, státních zakázek. Nesmíme být naivní. Je třeba také zajistit vyváženou aplikaci evropských pravidel pro kontroly státních podpor. Druhé odvětví, to je digitální, to není samostatné odvětví, ale je charakteristická e, e, digitální ekonomika pro naše hospodářství a je potřeba, aby tyto nástroje byly efektivnější. Cena cena už není jedinou proměnou eh, blaha spotřebitele. Důležitá jsou data, která představují to černé zlato 21. století. Dimenze Eh, tržní síly eh, agregátorů dat musí být také zohledněna v oblasti koncentrací. A na trhu s daty je potřeba všechny operace koncentrace eh, podřídit předchozí kontrole bez ohledu na pravy a na Prahy a obrátit Ehm, důkazní břemeno, aby nedocházelo k prodátorskému chování a je třeba zajistit kontroly ex ante na trhu. Také upozorňuji komisi na získávání dát osobních, finančních, zdravotních hm, hrstkou podniků na úkor soukromí a eh, hospodářské soutěže. Je potřeba, aby občan a spotřebitel měl skutečnou svobodu volby a proto by měl vzniknout Evropský orgán na ochranu spotřebitele. Co se týče účinnosti sankcí, sankce to znamená především eh, pokuty ze strany komise, velké pokuty, to je důležité, ale nedostatečné. Podniky si na ně vytvářejí rezervy, které potom přeučtují spotřebitelům. Je potřeba rozšířit možný, možné sankce a je potřeba eh, také zamezit tomu dlouho, eh, eh, tomu charakteru žalob v antimonopolních eh, eh, případů, kde to trvá dlouho, stojí to mnoho peněz a mm, podobně. Další věc to jsou mutace. Mm, je potřeba znovu eh, přeskoumat mm, legislativní texty týkající se odvětví při digitálních, ekologických a technologických změnách a je třeba dát prioritu odvětví, které mají vliv na každodenní život život, eh, mobilitu, média, digitální média a podobně. Eh, také je třeba zrevidovat eh, nápravu v případě státních zásahů a projekt společného evropského zájmu potřebuje odlehčit a zjednodušit a zapojit do něj i menší projekty a je potřeba také investovat do technologií, jako je umělá inteligence a zaměřovat tyto projekty na udržitelný rozvoj. Tento týden validace Airbusu z baterií eh, byla významným signálem, je to dobrý začátek a je potřeba pokračovat. A Evropský parlament bude muset eh, sledovat jeho konkrétní implementaci. A v neposlední řadě Evropský parlament musí také hrát maximálně svou roli v oblasti politiky hospodářské soutěže, která eh, normálně spočívá v rukou Evropské komise a přitom Evropský parlament, jediný volený evropskými občany, je bohužel příliš málo kdy konzultován a velmi málo kdy zapojen. Je významné, aby parlament měl větší pravomoci v oblasti práva a politiky hospodářské soutěže, kdy americký kongres například má i pravomoc zahajovat vyšetřování. Evropský parlament nemá stejné pravomoci jako americký kongres, ale je potřeba, aby měl možnost monitorovat daleko účinněji a pravidelněji co se děje. A je potřeba také politiku hospodářské soutěže od, jak si odizolovat, aby se zohledňovaly i cíle průmyslové, environmentální, zemědělské, za, zaměstnanostní, které e, stanovuje Evropská unie. A národní regulátoři a e, organizace spotřebitelů na národní úrovni musí se také plně zapojit, e, aby nebyly, nefungovaly izolovaně mm, jedni od druhých eh, a aby bylo možno dosáhnout evropské strategie. Já vám děkuji za to, že jste mě vyslechli, těší mě eh, a těším se, že budu moci s vámi eh, diskutovat a i já vám všem přeji veselé Vánoce. A nyní dám slovo zpátky naší oblíbené předsedkyni. Okay. Now I think we can uh, give the floor. Dobrá, takže nyní můžeme dát slovo stínovým zpravodajům. Nejprve Stefan Alrik Berbe z EPP. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. No, tady to je návrh eh, zprávy z vlastní iniciativy. A Paní zpravodajka to řekla velice správně, že stojíme na začátku nového období v Evropském parlamentu a e, z toho hlediska je správně vyvinout nové impulzy pro konkurenční politiku. Připadá mi naprosto zásadní, a to jistě cítíme všichni, že svět se v posledních letech točí rychleji a mnoho věcí, které e, se ještě neděli před pár lety v takové podobě jako teď, že na ně teď musíme politicky reagovat. A mně připadá, že tento návrh eh, zcela správně zpracovává celou řadu témat a hovoří o aktuálních otázkách současné doby, zejména v první části, kdy eh, vidíme, že ve světě nejen od včerejška, ale i předtím Máme ehm, nové události v Číně a v USA a jsou otázky, jakým způsobem na ně můžeme reagovat my politicky jako Evropané. A ehm, řekl bych, že tady musíme ehm, více jak si zohle, budovat vnitřní trh a musíme vytvářet takové podmínky, aby mohlo docházet k různým fúzím na, na trzích a aby zkrátka se mohl trh dále rozvíjet. Poté mi připadá, že tato zpráva dobře zasahuje i do digitální oblasti nebo relativně dobře přinejmenším. Samozřejmě s tou či ono otázkou se budeme muset eh, popasovat ještě detailněji. Co se týká pravidel, to bych rád za svou frakci řekl, že ten či onen detail možná budeme muset ještě pobrat, ale přesto bych eh, řekl, že snad všem je úplně jasné, že musíme zřídit takovou konkurenční politiku, která v této oblasti bude fungovat eh, co nejrychleji a co nejefektivněji, protože Eh, v digitální oblasti eh, běží čas velice rychle. Připadá mi velice dobré, že eh, hovoříme také o sektorových konkrétních opatřeních. Já sám pocházím z regionu, který, kde se ještě hodně pracuje s hnědým uhlím a řekl bych, že například pokud v rýnském revíru chceme, aby hnědé uhlí dříve či později bylo transformováno na jinou formu energie, tak eh, jak si ten proces samozřejmě musí probíhat sám a ty příslušné peníze nesmějí spadat do eh, konkrétní pobítkové kategorie, jinak se nám vůbec nepodaří věc vyřešit. Je dobře, že řešíme roli parlamentu, zejména silné DG Comp nás bude muset v této věci doprovázet. Důležité je, abychom mohli vést věcné debaty, nikoli v emocionální debaty zde v parlamentu. A tady se budeme muset, v této oblasti se myslím, budeme muset ještě zasnažit najít nějakou střední cestu. Každopádně děkuji za předložení této zprávy a těším se na další postup. Děkuji. děkuji. A nyní Gabriela Abram z SND. Eh, vážení zpravodajko, vážení kolegové, já vítám tento návrh zprávy. Myslím, že je to dobrý základ, jak Stefanie říkala, eh, je to zpráva z vlastní iniciativy, ale politicky dává silný signál komisi a myslím, že hlasování příští rok v dubnu nebo v květnu Eh, nemůže potom eh, místo předseda ignorovat. Eh, dotýká se významných otázek posílení hospodářské soutěže v novém digitálním světě plném výzev na počínaje zeleným dílem a pravidla, která je třeba sprušnit, jestliže eh, mají být poskytnuty dotace na eh, zelené hm, projekty, dosažení eh, Green Dealu. Moji kolegové tomu věnují velkou pozornost. A chtěla bych zdůraznit, že musíme zajistit, že budeme monitorovat potenciální vedlejší dopady, kdy velké firmy zezelenají, ale potom budou využívat ty státní peníze na jiné cíle. Takže co se týče státní pomoci, třeba případ Alitalie vyvolává určité legitimní otázky ohledně aplikace evropských pravidel. 900 milionů eh, státní podpory je případ, který byl otevřený loni a teď se zjišťuje, že dalších 400 milionů eh, dotace nebo podpory eh, Alitalie bylo poskytnuto, aniž by byla komise notifikována. To je velmi špatný precedens pro jiné podniky, které se odstnou v potížích, ale eh, budou se snažit eh, kopírovat tento příklad. Já doufám, že komise přijme rozhodnutí velmi rychle v tomto případě, protože to je sněhová koule, která jenom poroste. Co se týče eh, digitálních případů, eh, antimonopolních, tak tady si myslím, že je problém s rychlostí. Eh, případ Googleového shoppingu, to se otevřelo už před deseti lety. Digitalizace znamená také rychle se měnící trh a my můžeme a musíme zrychlit případy, antimonopolní případy. A data se stala klíčová a to je teď Eldorado naší doby, my si uvědomujeme, že neexistuje nic takového jako služby zdarma, které nabízejí platformy. My za ně platíme velmi draho ani e, našimi daty. Už propukla celá řada skandálů ohledně toho, co se děje, ale všichni se obýváme, že to je jenom špička ledovce. Tak bych chtěla zdůraznit, že se i na toto musíme podívat víc hloubky. A to není jenom problém soukromí. Není to jenom legitimní, ale je to nutné promyslet nová naše pravidla hospodářské soutěže, co se týče dat. Paní Verstager, žádám, aby zrevidovala definici eh, hospodářské soutěže. Je to, není to jenom eh, geografické, ale také digitální. Může docházet k Eh, změnám eh, ekosystému. My můžeme žít v iluzi, že si vybíráme, ale ve skutečnosti spotřebitelé jsou jaksi eh, zatlačeni do, do kouta a takže eh, je to otázka eh, nákladů pro velké firmy, kdy 500 milionů eh, trhu EU, občanů trhu EU, to je příliš lákavá, lákavé sousto. A dále strukturální opatření by měla DG Compet, Competition také zohlednit a měli, máme je k dispozici a měli bychom je užívat. To je třeba apelovat na více exportu v oblasti měle jsou inteligence abychom také lépe hledali řešení. V jiných oblastech mám obzvlášť zájem o Rumunsko a bankovnictví v Rumunsku, kde spotřebitelé eh, čelí vysokým úrokům a nedostatečné transparentnosti u úvěru. Já se obávám, že tam jsou nějaké eh, tendence prodeje eh, podvodných úvěrů, mají tam nejvyšší rozdíl mezi úroky v vkladů a, a e, úvěrů z, z dvoj, dvojnásobek evropského průměru a v neposlední řadě, co se zemědělství týče, apeluji na komisi, aby se podívala na pravomoci velkých supermarketů a jejich eh, obchodní praktiky, eh, otázky spravedlivého odměňování zemědělců a placení za umístění do regálu. Eh, v zemědělci a malé střední podniky nejsou spokojeni s praktikami, které nejsou transparentní. Dále eh, nekalá soutěž ze zemí Mercosur, jež bude náš trh zaplavený levným zbožím, které nepodléhá stejným normám, tak eh, to také znamená eh, nekalou soutěž. A konečně podporuji apel na pravidelný dialog s DG Competition a paní Vestager jsem přesvědčená, že Evropský parlament, který přímo představuje 500 eh, spotřebitelů, tak by měl být zásadním partnerem pro DG Competition více než dnes. Děkuji a těším se na další konstruktivní spolupráci s vámi se všemi. Děkuji. A nyní Sven Gigold. Děkuji. Já musím říci, že obecně v návrhu zprávy, o níž hovoříme, je celá řada individuálních případů, které můžeme podpořit a doufali jsme, že tam můžeme spolupracovat v duchu kompromisu. A musím říci, že hlavní poselství na začátku je pro mě e, příliš obecné protože buduje politiku hospodářské soutěže, jako by byla nákladem a zátěží pro konkurenci na světovém trhu. Obecně si myslím, že je, pravda, je opak pravdou. To je třeba zdůraznit. Jestliže jedině e, férová e, hospodářská soutěž vede ke konkurenci, to znamená Hospodářská soutěž není zátěží pro konkurenceschopná odvětví a v budoucích odvětvích, jako je digitalizace a ozelenění ekonomiky, taky a nesmíme být ovšem naivní a já souhlasím s tím, že e, to má své meze, ale e, obecný apel na vyváženou aplikaci kontroly státních podpor, tady já cituji z bodu 5, otvírá e, jaksi neomezený prostor a je to příliš velké spochybňování toho, co jsme dělali do posud. A já si myslím, že prostě máme společný trh s 500 miliony spotřebitelů a to nám dává příležitost mít hospodářskou soutěž, pokud bude jednotný trh fungovat, ve prospěch spotřebitelů, ve prospěch Eh, rozvojových aktérů, kteří mohou obstát na světovém trhu. A jsou oblasti, kde musíme specificky je definovat a zacílit, kde třeba některé případy fúzí nebo případy státních podpor mohou vyvolat problémy eh, s mezinárodní soutěží, ale ty musí být jasně definovány. Takové obecné zahájení z mého pohledu Eh, spochybňuje i eh, povinnosti vyplývající ze smlouvy. A kromě toho bych chtěl říci, že co se týče ozelenění eh, politiky hospodářské soutěže, my jsme vytvořili jaksi společnou řeč v minulosti, měli bychom budovat na poslední přijaté zprávě. Bohužel komise neodpověděla příznivě na všechny otázky, které, nebo problémy, které jsme s tím měli, takže musíme zopakovat některé otázky, které komise ne, nezodpověděla pozitivně eh, na základě apelu komis, eh, parlamentu. Souhlasíme s centralizovaným systémem monitorování ex ante trochu, také e, ten orgán, Evropský orgán na ochranu spotřebitelů taky podporujeme a myslíme si, že je potřeba mít mnohem silnější aktivity, co se týče platform, e, digitálních platform, a také bych chtěl připomenout, že minulý parlament zdůrazňoval problémy, které máme již nyní v oblasti cestovního ruchu. 15 hotelů eh, v obvykle eh, si rezervují poskytovatelé platform jako platbu za, slu, za služby. A to je eh, pravidlo, které potom znamená, že eh, část eh, příjmů jde do booking.com a hotel.com a podobně. Je to veliký podíl na trhu, že hotely a restaurace mají pocit, že se nemohou vyhnout těmto platformám a tady by měly být stanoveny i určité stropy, protože protože je to způsob eh, vlastně zneužívání eh, a digitální eh, trh má své výhody, ale nesmí to vést k, jaksi ke zneužívání. A chtěl bych zdůraznit, že v oblasti energetiky a, a politiky hospodářské soutěže měli bychom být specifičtější a upřesnit, že v duchu Green Dealu chceme přeskoumat pokyny tak, aby energie produkovaná spotřebiteli měla výjimku z veřejných zakázek. A jaderná energetika také by měla být eh, jaksi předmětem stejně striktních pravidel jako jiné formy energie. A konečně myslím, že je na čase eh, zrevidovat blokovou výjimku, co se týče automatických výjimek pro regionální letiště, což vedlo k proliferaci eh, v ne, život, ne, života neschopných operací. Děkuji vám a nyní dám slovo Dirku Appingovi. Tady jste, já vás neviděl, já jsem daleko, já vím. Chci poděkovat zpravodajce za návrh smlouvy, zprávy, což je dobrý základ Omezím se jenom na pár připomínek v oblastech, kde si myslím, že je prostor pro zlepšení. Za prvé bychom měli dávat pozor na respektování nezávislosti DG Competition při provádění um, politiky hospodářské soutěže. Myslím, že parlament může a má mít co říci k obecnému rámci politiky hospodářské soutěže, ale neměli bychom předjímat jednotlivé případy a proto bych byl opatrný, co se týče e, jmenování jednotlivých firm a zpráv. Také nesouhlasím s apelem na to, aby měl parlament pravomoc vyšetřovat podobně jako v americkém kongresu, který má zcela odlišné eh, eh, pravomoci. Oceňujeme znění, co se týče zdanění. Zdanění může vyvolávat problémy v hospodářské soutěži a výroční zpráva by neměla být zprávou o zdanění. Děkujeme zpravodajce, eh, že eh, hovoří o všech typech eh, daní a jsou v souvislosti s hospodářskou soutěží. Bohužel méně se věnuje jiným otázkám. Primárním úkolem politiky hospodářské soutěže jsou rovné podmínky pro podniky, ať jsou velké nebo malé. Neměli bychom přetěžovat DG Competition s jinými politickými cíly, jako třeba ekologické nebo sociální výzvy a proto jsme skeptičtí, co se týče jakého apelování na vytváření nových agentur a orgánů a chtěli bychom slyšet více podstatných argumentů dříve, než vznikne nový orgán pro ochranu evropských spotřebitelů. A konečně můžeme zaznamenat, že zpravodajka eh, má eh, zkušenosti jako eh, právnička v oblasti hospodářské soutěže, k tomu ji blahopřejeme, je to dobrý základ pro jednání a jsme si jistí, že stínový zpravodaj za EKR předloží konstruktivní pozměňovací návrhy, aby bylo dosaženo kompromisy, které může většina podpořit. Nicméně mám ještě na závěr otázku, je to spíš procesní otázka. Dneska je 12. prosince a v médiích jsem četl, že zpravodajka předložila návrh zprávy eh, kom, eh, v listopadu, 26. Eh, listopadu, čili před 14 dny komisy. To už je 14 dní, tak já nevím, možná nemám dostatečné znalosti, ale komise a parlament sehrávají rozdílné role, takže já se ptám, jestli je vhodné, aby zpráva byla prezentována komisaři dříve, než je prezentována parlamentu. A poprosil bych, abyste mi to nějak osvětlili. Děkuji. Okay, thank you. Děkujeme. Manon Dobrý. Děkuji, dobrý den. Děkuji paní zpravodajce za tuto první verzi. Samozřejmě v případě této zprávy eh, bylo řečeno, možná není nejvhodnější, aby se parlament vyslovoval k politice hospodářské soutěž, která obsahuje eh, základní výzvy pro Evropskou unii, ale jak jste řekla na konci vašeho příspěvku, jste vyjádřila tu vůli, aby Evropský parlament hrál větší úlohu v oblasti politiky hospodářské soutěže, protože to je zásadní věc pro evropské hospodářství. A i přes omezenou působnost této zprávy, podle mého názoru, by některé další body měly být eh, zdůrazněny. Já bych se zaměřila na tři hlavní body. První je eh, otázka státní pomoci, státních pomocí, protože to je součástí té zelené dohody, kterou prezentovala Ursula von der Leyen včera býval stará komise už vlastně zahájila hodnocení státních pravidel, která musí komise dokončit v co nejkratší lhůtě a je důležité, aby v rámci těchto státních eh, pomocí vlastně tam bylo obsaženo hodnocení dopadů týkající se ochrany životního prostředí, vytváření udržitelných pracovních míst a snižování nerovností a komise by také měla revidovat pravidla pro hospodářské ekonomické služby obecného zájmu. V zelené dohodě by se měl také zlepšit veřejná doprava a sociální bydlení, takže je tedy důležité, abychom se ujistili, že ta stávající pravidla budou slučitelná s těmito cíly a v tomto smyslu případně rozšířit definici státních pomocí. Druhá otázka je otázka zdanění, daňová otázka, o tom už hovořil předřečník. Politika hospodářské soutěže se velmi zblízka týká otázek daňových, protože Eh, daňové výhody poskytované a využívané velkými podniky, nadnárodními korporacemi, které jich zneužívají, řekla bych, jsou proti Eh, spravedlivé hospodářské soutěže zejména proti zájmu malých a středních podniků a ve prospěch velkých nadnárodních korporací. Daňová otázka se tedy nastiňuje v této zprávě, ale daleko méně než v předchozích zprávách z minulých let a nejsou tam žádné konkrétní odpovědi na tyto otázky nekalé konkurence v daňových věcech. Zejména tato otázka se tedy nezdůrazňuje nekalá soutěž ve finanční záležitosti. Nejsou tam ještě ty otázky vyřešeny ani v reportingu po konkrétních pro jednotlivých zemích v té zprávě, která vyšla před dvěma týdny. My víme, že revize mezinárodních daňových otázek rozděluje, ať už je to ta reforma, kterou navrhuje OECD nebo CCTB. a potom to samozřejmě bude mít všechno dopady na malé a střední podniky, které jako takové nemají únik do těch, možnost úniku do těch daňových rájů eh, v jiných zemích, kde využívají výhodných daňových pravidel jako velké korporace, takže by si to určitě zasloužilo, aby tento bod byl ještě posílen, jednak aby se zharmonizovala daň z příjmu společností a aby se také našla konečná dohoda ohledně výkaznictví v jednotlivých zemích, aby se deblokoval ten projekt Taxis, CCCTB, daně z příjmu podniku a potom jsme se zabývali určitým zpřesněním eh, seznamu daňových rájů, zejména aby se tam aplikovala ta kritéria, která se používají pro členské státy Evropské unie, aby to zde bylo dosaženo konsistentnosti a daňové ráje neexistovaly i v rámci EU. A poslední bod, o kterém bych se chtěla zmínit, to je nekalá konkurence kterou způsobují rozdíly eh, soci- environmentálních a sociálních norem nejen uvnitř EU, ale i se třetími zeměmi. Jednak je zde nedostatečná sociální harmonizace, které využívá, eh, umožňuje firmám to, že zneužívají mezer v legislativě a to jsou, vytváří to problém, zejména je potřeba ujistit, aby ten minimální návrh, minimální evropské mzdy dospěl k nějakému konkrétnímu výsledku, co nejrychleji ve prospěch občanských na eh, občanů Evropské unie a potom bych ta naše sociální a environmentální standardy neměly penalizovat evropské podniky. Bohužel jsou zde určité rozpory mezi těmito pravidly a evropskými pravidly pro hospodářskou soutěž například, které komplikují přístup k vnitřnímu trhu podnikům, které sídlí v zemích, které nedodržují evropské standardy. Toto by se mělo posílit a potom zde máme ale například dohodu o volném obchodu s Japonskem, Japonskem, které vlastně držují pouze dvě z dohod Mezinárodní obchodní organizace. Eh, a potom eh, se to týká standardu sociální a environmentální politiky ve třetích zemí. Je to skutečně efektivní? Už se o tom zmínila kolegyně za SAD před chvílí. Mám na mysli dohodu o volném obchodu se zeměmi Mercosuru například, kdy například Brazílie umožňuje využívání pesticidů, dalek, které jsou zakázané v EU. A potom by se měla zhodnotit také tato pravidla v oblasti obchodní, obrany obchodu, tak aby to bylo slučitelné s tou novou zelenou dohodou, kterou včera představila předsedkyně komise. Děkujeme, nemáme už mnoho času, ale eh, protože máme také dvě žádosti o Catch the Eye, tak jim dáme pár minut. První je Andreas Schwab. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl jenom jasně říct, že by byla škoda k tomuto neprovádět výměnu názoru. Eh, čekám poměrně dlouho a je od vás moc hezké, že mi dáváte slovo. Mám osm poznámek. Za prvé eh, jsem velice rád, že paní zpravodajka místo předsedkyně výboru nespadla do pasti eh, instrumentalizovat eh, si tuto zprávu pro zvláštní politické záměry. To je vždy riziko politiky hospodářské soutěže. Pokud chce být parlament vnímán vážněji, nepomáhá nám, že zelení chtějí více zeleného a jiné frakce chtějí více něčeho jiného. Politika hospodářské soutěže je tu od toho, abychom zajistili rovné podmínky v kontextu tu sociální tržní ekonomiky a už to je pro firmy hodně tvrdé. Role Evropského parlamentu v tomto kontextu může být posílena, ale, jak řekl pan Belder, pouze pokud se určitým způsobem přidržíme pravidel, která máme. A jsem velice rád, že e, zaznělo to o těch bateriích, protože to bylo autorizováno v pondělí tento týden a je velice důležité, zajistit, že vlastně už zbývá poslední francouzská jaderná elektrárna ve Fessenheimu a že eh, na, na uzavření a eh, to jistě také podpoříme. Za čtvrté oznámení, eh, oznámení komise na začátku tohoto týdne o změnění tržní definice, to je snad nejdůležitější změna a e, věřím, že komise přijde sem do parlamentu, aby nám vysvětlila, jaké změny do budoucna budou probíhat. Jeden příklad, který vnímám velice kriticky, je případ Qualcomm, kteří se chtěli sloučit s EXP, což byl jasný případ, kde byla splněna všechna evropská kritéria pro politiku fúzí a hospodářské soutěže v EU, ale my jsme tu fúzi nemohli dokončit, nebo firmy nemohly dokončit kvůli tomu, že čínské orgány e, zkrátka nezapracovaly. A nemůže být naším přístupem v globalizovaném světě, že budeme čekat na to, až někdo něco neudělá, protože podle evropských pravidel by všechno bylo v pořádku. K tomu, co říkal kolega o bankovnictví, máme spoustu sektorů se spoustou problémů. Jedna ze zpráv Financial Times doby před dvěma týdny byla, že Google se rozhodl, integrovat Citibank jakožto svého finančního partnera a to je něco, k čemu bychom měli zaujmout jasné stanovisko. V, nám, v rámci našeho konkurenčního rámce toto není možné. Máme spoustu bank, které poskytují služby a není možné, aby nějaký monopol rozhodoval za občany. A poslední věc, paní předsedkyně, souhlasím s panem Eppinkem a jsem velice rád, že je tu, že bychom neměli vyjmenovávat konkrétní firmy písemně v této zprávě. Možná bychom mohli nějak obsat, aby to všem bylo jasný, ale, jasné, ale neměli bychom nikoho jmenovat explicitně, aby ten text nebyl zneužit. Děkuji. Děkuji, Andreasi. A druhý Paul Tang. Děkuji, paní předsedající, za příležitost eh, vést širší diskusi. Já si toho velice vážím, stejně jako Andreas. Děkuji eh, drahé Stefaní, drahé paní zpravodajce za velice zajímavou zprávu. Mám obecnou poznámku, tedy že politika hospodářské soutěže je v jádru ehm, evropského vnitřního trhu a podporuji to, že se zaměřujeme, jaká je tržní definice, zejména v globalizované ekonomice. Ale myslím si, že bychom se měli snažit soustředit na koncentrovanou tržní moc. A chtěli, měli bychom chtít zajistit rovné podmínky. Obecná poznámka je, například Sven o tom hovořil, eh, Berger 5, eh, ne, eh, pardon, odstavec 5, já bych rád upozornil na odstavec 6, že tedy komise má přijmout lepší stanovisko k eh, průmyslové spolupráci. Já nevím, jestli ch- skutečně chceme věci ještě více koncentrovat, nebo zda chceme tu koncentraci tržní moci spíše trošku rozdrobit. A já si myslím, že právě proto, že by tato zpráva měla být co nejférovější, měli bychom cílit hlavně na rovné podmínky pro všechny. To by měl být náš hlavní cíl. To je obecná poznámka. Za druhé, co se týká zdanění, tam je konkrétnější bod. Opakuje se, že zdanění se občas používá pro poskytování nepřímé státní pomoci. No, někdy se používá, to si myslím, že podceňuje ten problém, protože máme naprosto nerovné podmínky. Vezměte si příklad holandských nadnárodních firm, které zkrátka dobře neplatí daně. A to vůbec není předmětem eh, státního vyšetřování. Takže ano, máme nerovné podmínky mezi, zejména v oblasti velkých korporací a to je téma, kterým se musíme zabývat konec konců v Evropském parlamentu. Eh, na toto poměrně dost prac- eh, na toto téma se zaměřujeme. Eh, za třetí, to je tak trošku to zjevné, ten zjevný problém, soustředíme se na digitální platformy. Ehm, zdá se, že Google a Facebook nesmíme zmínit. já nechápu proč, když to je přece všem jasné. Evropský parlament už řekl, že je chceme trošičku rozložit. Já jsem se Verstácherové ptal, zda toto budeme dále řešit. Ona řekla, že to je jedna z možností. Ehm, a my musíme řešit, jaké další možnosti máme, protože když se takto koncentruje ehm, tržní moc, je velice složité vyvíjet evropské alternativy. To je ten problém. My nemáme rovné podmínky kvůli externalitám, které se v síti objevují. Takže já bych rád, aby tento parlament eh, eh, řešil možnosti, jak zajistit vyšší portabilitu například mezi platformami nebo zákaz určitého druhu personalizovaných reklám, ale chtěl bych, abychom eh, hovořili specifičtěji, protože to je ten zjevný problém, který evidentně víme, že všichni máme. Děkuji, Paule. A teď, protože tady je aktu, generální ředitelka nebo stávající generální, prozatímní generální ředitel v komisi pro toto téma, eh, tak se chci zeptat, zda máte vy nějaké poznámky k této zprávě, které byste nám chtěl přednést. Děkuji vám mnohokrát. Eh, děkuji vám mnohokrát, paní Tinálí. Nemám těch komentářů mnoho, ale myslím si, že bych začal asi tím, že bych řekl, že vám děkuji za pozvání na schůzi výboru. Velice mne ohromil stupeň, do jakého chápete naše politiky. Vyslechl jsem si vaši diskusi a řekl bych, že úroveň erudice mezi vámi je skutečně na výši. Asi je zbytečné vám to říkat, ale přesto vám to řeknu výkonná místo komise Margaret Vestacher připisuje zvláštní význam dialogu s Evropským parlamentem. V rámci DG Comp si také velice dobře uvědomujeme fakt, že právě proto, že jste volení a zastupujete evropské občany, tak vám musíme naslouchat jakožto parlamentu protože v rámci politiky hospodářské soutěže se snažíme naplňovat veřejný zájem a chceme pomáhat občanům. Jen tak mimochodem, eh, asi jste si všimli, že komise u každé otázky, kterou nám eh, adresujete, se snažíme vyhýbat tomu, čemu se francouzsky říká langue de voix, tedy snažíme se skutečně reagovat na vaše dotazy, protože víme, uvědomujeme si, že vaše dotazy reprezentují zájmy evropských občanů. Proto vás mohu ujistit, že v rámci této nové komise paní von der Leyen, i Margaret Vestager, která je komisařkou, která bude mít na starosti hospodářskou soutěž, že tato spolupráce a tento dialog budou pokračovat. Jednou z jejich priorit, vlastně priorit celé komise, ale konkrétně paní Festacher, je posílení Eh, hospodářské soutěže. Ano, chceme více podporovat soutěž a věřte mi, po více než 30 litech v DG Comp už mám určitou perspektivu. Já chápu, že nejsem úplně nejmladší, ale to je něco trošku jiného. Její první léta u portfolia pro hospodářskou soutěž z ní činí snad nejdynamičtější komisařku v této oblasti od, exist, od vzniku DG Comp. A to samé, eh, toho samého chce dosáhnout v příštích pěti letech. Takže my se na hospodářskou soutěž skutečně orientujeme. Chceme zlepšovat detekci problémů, chceme urychlit vyšetřování, a chceme posílit spolupráci s vámi, se všemi, zejména mimo jiné proto, že eh, chceme podpořit jaksi takzvanou tu Evropskou síť pro hospodářskou soutěž, které, kde se, které se účastní Národní orgány pro hospodářskou soutěž. Další naší prioritou je vyhodnocovat určité aspekty pravidel pro hospodářskou soutěž, jako například antitrustová pravidla, pravidla pro fúze nebo pravidla pro státní pomoc. Právě proto, že Eh, vidíme, co se děje zejména na digitálním trhu. Buďte si jistí, že nejsme typické konzervativní generální ředitelství, že jsme jenom pár úředníků, že když chceme vytvořit pravidlo, tak se na to raději nejprve vyspíme. Víme, že je potřeba určitá pravidla zřídit teď. Velice rychle, protože chci respektovat ehm, čas a chci zodpovědět co nejvíce otázek. Velice rychle k státní pomoci. Samozřejmě eh, zlepšená mezinárodní pravidla pro dotace eh, jsou velice důležitá. To je jeden z našich pilířů v Evropské unii a rozhodně je eh, na stole i to, že VTO funguje, řekněme, přesvědčivějším způsobem, dynamičtějším způsobem. Víte, že Evropská unie, Japonsko a USA diskutují aktuálně o tom, jakým způsobem by tato zlepšená pravidla, jak by tato zlepšená pravidla mohla vypadat. Ta, ty trilaterální diskuse právě mají za cíl to, abychom si urovnali to, jak se věci dějí v Číně. Uvidíme, jak se to celé ještě vyvine. Ale e, součást nové evropské průmyslové strategie, jak víte, je i to, že paní von der Leyen, e, naší paní komisařku, paní Festacher, dala za úkol vyvinout nástroje a politiky pro lepší e, zvládání destruktivních dopadů zahraničních dotací nebo subvencí pro vnitřní trh. A my na této iniciativě pracujeme a uvědomujeme si, že někteří z, nas, z našich největších konkurentů s námi hrají, řekněme, neúplně kalou hru. Ale i to musí být součástí reakce, jakou Evropská unie zaujme. Co se týká digitalizace, budeme pokračovat v tom, abychom zajistili, že se věci budou zlepšovat. Zlepšovat se mohou a my zajistíme, aby ty digitální subjekty, které jsou u nás na trhu a nemusíme vyjmenovávat, aby to nestěžovali spotřebitelům, když spotřebitelé chtějí přejít ke konkurenci nebo chtějí paralelně využívat služby i někoho jiného. Většinou to není moc možné. V komisi máme samozřejmě důkazy o tom, že mnoho digitálních firm, a nemusím nikoho jmenovat, bojují o trh. A nejenom o trh. Jsme na digitálním trhu, kde jsou různé firmy, protože nemají jasná pravidla pro hospodářskou soutěž, tak se snaží urvat si co největší segment na trhu. A často nejeden. A proto máme v rámci DG Comp trvalé diskuze i v rámci komise jako celku k tomu, jaký druh jaksi doladění našich nápravných opatření bychom měli zvažovat, abychom zajistili, a já jsem tady slyšel některé z vás, kteří jste říkali, že eh, pravděpodobně by to měly být vysoké pokuty, nebo eh, něco takového. My zvažujeme eh, možnost dalšího reflektování toho, čemu se říká restorativní nápravné prostředky. Jinými slovy, že je potřeba se pokusit, ono to nebude jednoduché, ale musí to jít, pokusit se znovu vytvořit ty rovné podmínky, které byly anulovány tím abuzivním chováním těchto velkých firem nechci eh, spadnout do sebechvály nebo do něčeho takového, ale eh, zkrátka vám říkám pravdu, když říkám, že boj eh, a antitrustový boj proti abuzivnímu chování u některých hlavních firm na světě vede komisařka Vestager a komise jako celek. Rád bych pro zápis řekl, že rozhodně bychom mohli dělat více a budeme dělat více během tohoto druhého mandátu. Ale podívejte se, co komise dělá a porovnejte si to s, s ostatními orgány a co dělají oni a myslím si, že si sami uděláte obrázek o tom, jak se věci mají. Nejsme naivní. Můžeme, můžeme být mnoho věcí, ale rozhodně nejsme naprosto, naprostá nevinátka, nejsme naivní. Chci vám říci, že samozřejmě víme, že zejména na digitálním trhu předstírat, že trh sám bude tak moudrý, že sám sebe bude korigovat a nebude potřeba do ničeho zasahovat, to by byla velká chyba. Rozhodně není Eh, riziko, že by eh, elektronická hospodářská soutěž nespadala do, do eh, pravidel chování, ale musíme si ujasnit, co od těch pravidel chceme. My říkáme, paní Vestacher opakovaně říkala, že pravidla pro hospodářskou soutěž, pravidla pro fúze zejména, ale obecně pravidla pro hospodářskou soutěž, antitrustová pravidla, subvenční dotační pravidla, nejsou nekonzistentní e, s, respektive nezabraňují vzniku takzvaných evropských šampionů. Ale jak někteří z vás řekli, a já s vámi naprosto souhlasím, zkušenosti ukazují, že to musí být hlavně efektivní a e, ostrá hospodářská soutěž doma v Evropě, která zajistí, že naši evropští šampioni, chceme-li jim tak říkat, budou konkurenceschopní na globální úrovni. My jsme přesvědčeni, a nejsme to jenom my, ukazují to i hospodářské analýzy, že eliminace hospodářské soutěži doma rozhodně nepřispívá ke globálnímu úspěchu. E, blíží se Vánoce, rádi bychom byli optimističtější. Takže nesmí, eh, nemusíme, myslím, dojít k závoru, závěru, že jsme na tom hospodářsky špatně nebo eh, že jsme na tom špatně oproti velkým firmám na globálním trhu. Právě proto, že máme otevřenou ekonomiku, právě proto, že máme spoustu vedoucích firm v celé řadě sektorů, právě proto jsme na tom velice dobře, na to nesmíme zapomínat. Už končím, už končím. Ale eh, vy jste mě k tomu zločinu donutila tím, že jste eh, tady říkali všichni tolik zajímavých věcí. Víte? Když hovoříme o uvolnění fúzních pravidel, musíme být opatrní, aby se náhodou nestalo přesně to, co chceme. Protože pokud budeme aplikovat fúzní eh, pravidla, tak jak se říká à la carte, tak eh, v některých sektorech, kde jsou dominantní zahraniční firmy, kde komise bude potřebovat intervenovat, budeme muset postupovat úplně stejně. Nelze si vybírat, eh, jak budeme ke komu přistupovat. IPCI to je velice dobrý příklad toho, jak je komise připravená usnadňovat takzvané projekty ve společném evropském zájmu. Jeden jsme schválili v roce 2018, jeden jsme schválili 9. prosince a budou přicházet další Nezlobte se, říká paní předsedkyně. Ano, dobře, tak já už úplně končím. Ano, obvykle má komise nějaké čtyři minuty, tady to už je jedenáct minut. Já vím, já vím, já jsem to trošku přehnal, jenom bych chtěl říci, že komisařka, komisařka Festacher hodlá eh, si zachovat eh, otevřenou a svobodnou diskusi s vámi se všemi. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme vám. A teď dostane slovo paní zpravodajka na pár minut, aby to uzavřela. Já se pokusím udělat to za kratší dobu než 10 minut jako Evropská komise, ale jsem skutečně nadšená, když vidím, že eh, zde proběhla tak konstruktivní výměna názorů a děkuji vám všem za vaše velmi konstruktivní připomínky, které vlastně rozpoutaly tuto dobrou diskusi. A I když jsou někdy i v rámci politické skupiny rozdíly názorů, je to velmi obohacující. Já bych měla tři takové všeobecné připomínky. První, jak víte určitě lépe než já, která jsem zde nová poslankyně, je velmi frustrující, když děláme zprávu z vlastní iniciativy, protože máme tolik co říci, ale jen 6 tisíc znaků. A abychom to dodrželi, dívám se tady na sekretariát, který mě skutečně na toto upozornil. My jsme původně měli eh, daleko více znaků, 7900, bylo tam právě mnoho bodů, které jsme už, jsem už nemohla tam doplnit, takže bych byla ráda, kdybyste je mohli doplnit jakožto pozměňovací návrhy, abychom došli k takové té zlatí, zlaté střední cestě mezi tím, aby to bylo příliš všeobecné, anebo zase příliš přesné, příliš konkrétní. A tyto pozměňovací návrhy nám určitě pozmě, zlepší, pomohou zlepšit věci, protože opravdu frustrují frustrující dodržet ten počet znaků, který je vymezený. Druhá věc je reakce na to, co říkal pan Epping. Skutečně stýká se to té věci, že jsem měla to potěšení a potvrzují to, že jsem jaksi oživila ten návrh zprávy, který ten den byl zveřejněn online. Návrh zprávy je jsou nějaké předpisy, které zakazují toto zveřejnění, takže pokud by kolega Epping mě to mohl říci, já jsem zde nová, pokud je zde nějaké pravidlo, které by mi zakazovalo toto udělat, tak mě o tom informujte. Ehm, pouze tedy než to bude schváleno eh, na plenárce, je to návrh zprávy zpravodajky a podle mého názoru nic nezakazuje zveřejnit alespoň tedy francouzskou verzi na internetu. Paní Verstager ostatně mluví velmi dobře francouzsky. Takže podle mého názoru nic tomu nebrání, ale pokud, je, pokud jsem tedy se dopustila chyby, pokud jsou nějaké předpisy, které by to zakazovaly, tak velmi ocením, když mi to řeknete. Je to moje první zpráva, tak buďte prosím schovývaví, ale doufám, že jsem se nedopustila nějaké chyby. Potom to pravidlo nejmenování, neukazování prstem, tady jsou názory různé. Je to vlastně běžná praxe v těch předchozích zprávách. Ty eh, věci, nebo které se zmiňují, jsou už známé, hodně se to o tom píše a mluví v médiích a myslím, že se na tom všichni můžeme shodnout, protože zastupujeme více než 500 milionů spotřebitelů a občanů, kteří potřebují jako určitou pedagogiku my vlastně zastupujeme tyto občany, tyto lidi a potřebujeme vysvětlovat, takže name and shame, možná to zní tak trošku pejorativně někdy, ale eh, nejde o to, že bychom někoho obvinovali, eh, ale jsou to prostě ty je, jde o to, aby se zdůraznily tyto věci, abychom zůstali na faktické úrovni a také, abychom určitým způsobem informovali, poučovali občany, což si myslím, že je velmi důležité. Děkuji zástupci komise za velmi zajímavé připomínky. Také děkuji Carmen za setkání za několik měsíců a abychom tedy sledovali, jak se bude tato zpráva vyvíjet a děkuji vám všem za spolupráci. Děkuji. Děkuji. Stefany, než se dostaneme k dalšímu bodu, tak lhůta pro pozměňovací návrhy 9. ledna. 22. a 23. ledna se budeme zabývat pozměňovacími návrhy, hlasovat v Ekonu se bude 17. nebo 18. února a na plenárce se bude hlasovat v březnu, tedy na březnové plenárce. Takže tím se můžeme posunout k dalšímu a poslednímu bodu na pořadu jednání, bod 8. To je zpráva obsluhovatelé a kupci úvěru. Já jsem spoluspravodajka s Ester de Lange za EPP, takže dám slovo nejprve Ester aby prezentovala tuto zprávu. Děkuji paní předsedkyně a paní spoluspravodajko. Pro ty z vás, kteří jste noví, tuto věc jsme zdědili z předchozího legislativního období. Tehdy jsem byla spolu s pravodajkou, s Robertem Gvaltierem. Už tehdy jsme tedy dosáhli společného stanoviska, jakožto spoluspravodajové, eh, tady u této technické a poměrně citlivé věci. A já nejsem zde nová, jsem naopak <laughs> velmi stará, ale rozhodli jsme se, že vlastně předložíme, přepracujeme tuto zprávu, kterou, na které jsme pracovali s Robertem Kvaltieri. Všechny ty věci z NPL, úvěru v selhání, tím jsme se už také zabývali v minulém volebním období, kde byly jasné kapitálové požadavky pro nové NPL a směrnice ty řešili tedy stávající NPL. A abychom to ještě více zkomplikovali, tak jsme tu směrnici rozdělili na dvě části a nyní se zde bude diskutovat o té první části, která řeší sekundární trhy, takže to má samozřejmě dopady na členské státy, na spotřebitele, na finanční trhy, tedy na jejich práva jsou, je tam řada principů, kterými jsme se řídili od začátku pro přeshoní, přeshraniční aktivity, lepší harmonizovaná ochrana spotřebitelů a malých a středních podniků, aby nebylo příliš mnoho pravidel a regulací, ještě navíc tedy k pravidlům v členských státech a pravidla pro praní, boji proti praní špinavých peněz. Potom jsou zde některé, eh, některé věci ohledně oblasti působnosti. Myslím si, že je to velmi cílený přístup týkající se tedy obsluhovatelů a kupců úvěru. Je velice důležité, abychom tento oblast působnosti zdůraznili. Já nebudu zde eh, číst celý seznam, ale myslím si, že je zde hodně věcí, které jsou důležité pro kolegy. Je to, že podmínky půjček se nemohou jednostranně měnit to také přispívá k větší ochraně spotřebitelů. Pak zde máme požadavky na informace v článku 13 členský stát může jít ještě nad rámec těchto požadavků. Toto jsou standardy pro minimální standardizaci, ale umožňují členským státům ještě je rozšířit. Uh, Potom se zde týk, potom se to, je zde další část týkající se mimosoudního eh, vymáhání kolaterálních škod, ale současně rada přijala společnou pozici k té druhé části směrnice také a já osobně si myslím, že to znamená, že my také, jakožto Evropský parlament, musíme se posunout ku předu teď u té druhé části té směrnice. Jak víte, tak celá ta eh, věc úvěru eh, v selhání už byla předmětem dlouhodobých diskusí a je potřeba, abychom ukázali, že už učiníme další krok v následujících týdnech a měsících a jak si posuneme to ku předu. Já jsem se snažila tedy zdůraznit některé body, možná ještě něco vy také dodáte a doplníte a těším se na reakce kolegů. Děkuji, Ester. Takže ty už si se zmínila o některých z těch hlavních věcech. Já bych se ještě zmínila o těch eh, zbývajících, abych rozšířila ten obecný obrázek, aby vlastně se docházelo ke jasné, ucelené a srozumitelné strategii pro snižování NPL. Měla by se posílit no, dohled, dozor tedy řešit se problémy, jak zajistit efektivnější sekundární trhy pro úvěry v selhání. Toto je ta výzva, kterou už spoluzákonodárci začali řešit v rámci nařízení NPL, kde se, jsou ustanovení pro e, poskytovatele úvěru. Naše snaha byla aby se splnily ty cíle na jedné straně, přispěli vytvoření efektivnějších struktur na sekundárních trzích a aby se vytvořil jasný zákonný rámec s jasnými pravidly a také vhodnými eh, produkty k dispozici. V rámci této zprávy jsme měli ty samé, tu samou snahu nebo ty samé obavy, které nás vedly, o kterých už hovořila Ester hlavní cíl komise, s tím souhlasíme, ale návrh komise, tam jsou určité nedostatky ve dvou oblastech. že dostatečně nezohledňuje pravidla pro obsluhovatele a kupce úvěru, které už jsou velmi různé, ty, ta pravidla v jednotlivých členských státech. Někde jsou velmi, ten přístup je velmi obecný, jinde více obezřetností. My jsme se snažili vytvořit takový pas pas, pasportizaci úvěrových služeb a navrhnout určitou harmonizaci, kde vlastně pouze minimální požadavky nejsou dobrým nápadem obecně v komise staví, stanoví určité minimální standardy pro členské státy, které by měly dodržovat potom přísnější požadavky, tak aby to nepodkopávalo samotný cíl harmonizace této směrnice v návrhu zprávy. My jsme přijali jiný postup nabízí, navrhujeme zde striktnější požadavky, které by měly být uplatňovány všude. No, týká se to také požadavků na likviditu, eh, ochranu údajů, pravidla pro ochranu osobních údajů, opatření pro monitor, pro riziko, snižování rizik ve výkaznictví, zejména eh, posilování eh, postupů v boji proti praní špinavých peněz a financování teroristů. Druhá slabina toho návrhu komise je, že nezohledňuje dostatečně některé další vedlejší dopady, zejména při rozšiřování eh, těchto sekundárních trhů, což by mohlo eh, narušit určité business modely, kdyby se tato rizika mohla rozšiřovat i na jiné subjekty a to by mohlo negativně eh, ovlivnit eh, ochranu eh, potřebitelů. Proto v návrhu zprávy jsme se rozhodli omezit oblast působnosti směrnice pouze na NPL, na úvěry v selhání, tak aby se zajistila efektivní ochrana dluhu eh, na těch sekundárních trzích, tak aby poskytovatele a kupci úvěru eh, byli podřízeni dohledovým eh, orgánům, institucím při řízení a posilování poskytování úvěrů, nezávisle na národnosti a na státě, ve kterém sílí. To se týká mm, ochrany spotřebitelů, ale i dalších subjektů, včetně malých a středních podniků. Potom se potom vlastně se to týká také omezení eh, určitých eh, stanovování podnik, eh, povinností pro poskytovatele a kupce úvěru a pro dohledové orgány, tak aby se zjednodušil celý ten rámec, který navrhuje komise. Abych se vrátila k tomu, co jsem navrhovala, na, řekla na začátku posilování a větší kontrola tohoto sekundárního trhu by měla jít ruku v ruce s podporou eh, finanční stability a se zvýšenou ochranou spotřebitelů a dalších vypůjčovatelů. Toto by měl být cíl, nebo byl cíl, který sledujeme v tomto návrhu zprávy. Samozřejmě jsou to poměrně složité eh, otázky, jak v tom návrhu komise, eh, tak v této zprávě. Potom samozřejmě v tom, co se dohodne rada, to jsou ty tři pilíře tady toho našeho bruselského eh, narrativu rozdíly na národní úrovni. Eh, by měly tedy být překonávány v rámci větší evropské integrace. Ovšem zase možná někde žádná legislativa je lepší než špatná legislativa, takže my se snažíme pochopitelně dosáhnout dobrého výsledku pro naše občany. Tak nyní se těším na vaše nápady, vaše komentáře a připomínky a začneme s tínovými zpravodají kolega Eroglu za Renew. Já herzlichen Dank. Eh, Děkuji mnohokrát. Z hlediska frakce Renew, co se týká tohoto povedeného návrhu zprávy, já jako stínový zpravodaj na něm budu spolupracovat. Ta, ten návrh zprávy z hlediska frakce Renew je dobrým základem. Je to skvěle odvedená práce, abychom vyřešili problémy NPL bankách. My jako Renew eh, v tomto hodláme být velice aktivní. Já mám za úkol formulovat pozměňovací návrhy a už mám nějaké naplánované, protože u celé řady těch dobrých bodů je jedna či dvě věci, kde jsme si říkali, že bychom mohli něco zlepšit. Například z našeho úhlu pohledu byrokracie při prodeji NPL je stále příliš veliká. Jinými slovy, Eh, aby ta banka mohla ten, ten, ten úvěr skutečně eh, prodat. Když je to banka s velkým počtem NPL, tak je potřeba nemuset a eh, zajišťovat spoustu personálu, aby to ta banka mohla udělat. Takže to musíme ještě pozměnit. Řekl bych, že u takto vyvážené zprávy, jakou máme před sebou, se nám podaří najít řešení a těšíme se na spolupráci. Okay. Thank you. So... Děkuji. Ernest Urtasun má nějaké naléhavé rodinné záležitosti, takže zde ho někdo nahradí. Děkuji, já přečtu připomínky pana Urtasuna, které připravil už předtím, takže potenciálně nebudou už obsahovat to, co, vaš, vaši zpětnou vazbu. Potom také uvedu svůj osobní příspěvek. Já bych rád poděkoval spravodajce, spolu spravodajům za návrh zprávy, která navazuje na zprávu z minulého období, eh, rozšiřuje eh, cíle, eh, co se týká rozvoje sekundárních trhů a měla by umožnit bankám lépe čelit problémům úvěru v selháních. Také se snaží nahrazovat, zaplňovat určité mezery v původním návrhu komise. Zaměřuje se na ochranu spotřebitelů, zohledňující prostředí ve kterém eh, eh, dochází k určitým eh, ne, agresivním praktikám v oblasti poskytování úvěru ze strany bank, hedžových fondů a jiných finančních fondů. Jak spolu se snaží stanovovat další požadavky na poskytovatele úvěrových služeb, využívat stávajících sankcí, což by mělo vést k lepší regulaci. Nicméně důvody, které nás povedou k hlasování pro kompromisy a že předkládáme pozměňovací návrhy, myslíme si, že nemůžeme se dívat pouze na úvěrové služby, ale také na e, stávající prodej e, úvěru a e, věřitele. Oba komise i sporu spravodajové nepředpokládají nic v tomto směru. Musíme potom vyčkat na e, oč vyjednávání. Doufám, že naše pozměňovací návrhy budou zapracovány, týkající se povinností e, věřitelů, které by měly poněkud rozšířit e, oblast působnosti a zlepšovat rozšiřovat tedy oblasti ochrany proti. Já si myslím, že další požadavky na poskytovatele úvěrů, a měl by zde být také určitý eh, vést k určité standardizaci všech forem eh, zvěřování, kritéria, která by měla být tedy aplikována na poskytovatele úvěru, aby se omezily tyto abuzivní praktiky, které jsme už konstatovali v mnoha členských státech. Také je zde mnoho eh, věcí, související s notifikací vypůjčovatelů. Tato kritéria by se měla více specifikovat buď v textu, anebo jakožto závazné eh, technické standardy a nikoli v dobrovolné nějaké pokyny. Nebudu hovořit o technických podrobnostech, ale podle našeho názoru je to zásadní Měl by se vytvořit v souvislosti s národní legislativou určitý stupeň flexibility. Nemělo by to být pouze nějaké obecně formulované prohlášení. Dostatečná transparentnost je také velice důležitá a ten registr je určitě krok správným směrem. Nejsme proti zlepšování finančních služeb v Evropské unii, ale mělo by to jít ruku v ruce také se, standardy environmentální a se standardy ochrany spotřebitelů. Já tedy si myslím, že to platí pro ochranu spotřebitelů. A myslím si, že to je i, i, u, i u hypoték tedy a těchto půjček. Někdy jsou to velice rizikové smlouvy pro občany, jsou hypotéky například, jsou velmi dlouhodobé jsou spojené samozřejmě s mnoha riziky, která nemohou ti, kteří si berou hypotéky v ten daný okamžik eh, předvídat a je, mm, hrozí zde určité potenciální problémy do budoucna. Já si myslím, hypotéky by měly být také zohledňovány a specificky by na ně mělo být upozorněno v textu. Děkuji. Marko Zány nyní za ID. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Děkuji oběma spoluspravodajkám za jejich návrhy které, mm, řekl bych, musí být poopraveny v dobrém slova smyslu v některých kritických bodech z hlediska našeho výboru. Nicméně kvitujeme s potěšením to, co jste říkali o větší transparentnosti a to, co jste říkali o adekvátnosti procedur, co do boje proti praní špinavých peněz a proti terorismu. To jsou trestné činy, které se neustále mění, transformují se a je potřeba proti ním něco udělat. Myslím si, a to jsme viděli i v rámci eh, diskuse stínových zpravodajů, je potřeba vytvořit kvalitní sekundární trh a tím pádem potřebujeme přesněji definovat, eh, o čem hovoříme a eh, fungovat na třech principech. Transparentnost za prvé, to všichni sdílíme, je potřeba připravovat druh nástrojů, který mezi operátory na trhu zajistí jakousi symetrii, řekněme Příliš často totiž vytváříme nástroje, které nepřispívají efektivnějšímu fungování sekundárnímu trhu, takže na tom je potřeba zapracovat. Za druhé, a to je velice zásadní, je ochrana spotřebitelů. To musí být řídící princip rozvoje sekundárního trhu, co se týká eh, NPL a je potřeba přemýšlet o tom, koho tam začleníme, koho naopak vyčleníme z tohoto druhu směrnice. Komise to bohužel zatím nedělá, byť by to přispělo k rovným podmínkám mezi všemi v rámci tohoto sektoru. Toto jsou tedy ty body, na které bychom se chtěli soustředit my. Myslíme si, že to velice pozitivně přispěje k dalšímu vylepšení této již tak skvělé zprávy obou zpravodajech. Myslíme si, že to pomůže prohloubit celou problematiku. Na závěr mi dovolte takovou politickou úvahu obecně na toto téma. Myslím si, že musíme si dát pozor na to, abychom se nepříliš mnoho zaměřili na bankovní systém na toto konkrétní téma. E, protože téma redukce e, NPL, to je něco, o čem jsme hovořili už po NT a e, to, co jsme udělali v minulosti v této oblasti, mělo i negativní dopad na stabilitu našeho bankovního a finančního systému. Proto nesmíme opomíjet to, abychom tedy do této zprávy vložili několik eh, aspektů, které vylepší ten sekundární trh. Musíme si uvědomit, že NPL nejsou jediné riziko, které se objevuje v rozvahách bank a proto přílišná pozornost na toto téma znamená, že riskujeme, že nesplníme cíle vytvoření kvalitního sekundárního trhu Naopak hrozí, že způsobíme víc škod, než kolik jich napravíme. Takže v tomto duchu budeme pracovat na pozměňovacích návrzích a budeme probírat i kompromisní návrhy. Děkuji vám. Děkuji a nyní Dirka Pink. Děkuji, paní předsedkyně. Návrh pana Delangy i váš, eh, to je velice dobrý, dobrý základ. Vítáme Eh, outsourcování NPL, co se týče expertíz. Měli bychom omezit návrhy na NPLs jenom eh, na velkou obchod, protože to, o to se postará volný trh. A co se týče ochrany spotřebitelů, eh, stávající legislativa to pokrývá dostatečně. Takže těšíme se na konstruktivní spolupráci a děkujeme za pozornost. Děkuji. A nyní Dimitros Papadimulis. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat spoluspravodajům za jejich návrhy. Jsem přesvědčený, že důležité je, jakým způsobem se riziko rozloží při vytvoření sekundárního trhu. Pro moji frakci a pro mě osobně je to priorita, tento postup, a musí zajistit co největší možnou ochranu těch nejslabších. Ať jsou to eh, soukromí spotřebitelé nebo ti, kteří mají hypotéky a lidé, eh, třeba v případě jaksi jejich prvního, hlavního prvního bydlení. A s těmito pravidly bychom se neměli jenom eh, snažit pomáhat bankám, aby si lépe drželi účetnictví, ale musíme také garantovat ochranu, která vyplývá z článku 7 základní eh, listiny eh, pro osoby, které si berou úvěr na první byt. A proto tato pravidla musí být velmi přísná, hlavně co se týče eh, věrohodnosti a kontrol podniků, které působí na sekundárním realitním trhu. Nemůžeme eh, dovolit, aby tady fungovaly nějaké pirátské aktivity a členské státy musí být eh, těmi, kdo vydávají licence. Není možné, aby podnik sídlil v jedné zemi, a měl jakýsi blankošek, eh, eh, aby působil potom po celé Unii bez záruk. A nesmíme být zase tak otevření, jak je ten původní návrh s ceřinými společnostmi těchto podniků, protože tyto ceřinné společnosti pak nekontrolují dostatečně um, dohledové orgány a já si myslím, že je potřeba urychlit provádění ehm, půjček, velkoobjemových půjček, a je třeba věnovat také velkou pozornost zájmům malých spotřebitelů, kteří si berou hypotéku na první byt. Takže já předložím pozměňovací návrhy oběma spoluspravodajům a těšíme se na konstruktivní spolupráci pro to, abychom mohli potom podpořit výsledek této přípravné práce. Děkuji vám, děkuji mnohokrát za všechny konstruktivní komentáře a návrhy a ochotu spolupracovat. Nemám tu žádné žádosti v rámci KGDI, takže můžu nechat uh, slovo zpravodajce. Já bych jenom poděkovala kolegům za jejich přínos. Někteří už rovnou ohlásili kompromisní návrhy, na ty se těšíme a uvidíme, jak dosáhneme co nejširší podpory a většiny pro tuto zprávu. Takže teď myslím, že potřebujeme jenom, abyste nám připomněla termíny přesně, ty si já nepamatuji. Ano. Takže na závěr ještě pár věcí a komentářů ohledně požadavků dalších požadavků. Mnoho institucí, mnoho bank už má požadavky, které je potřeba splnit. Samozřejmě jsme otevřeni eh, nějakým změnám nebo posílení těchto aspektů, ale je potřeba dát pozor na to, abychom nezdvojovali nějaká hodnocení a věci, které již existují všechny ostatní obavy, transparentnost, ochrana spotřebitelů, to jsou hlavní jaksi eh, aspekty, které jsme měli na paměti po celou dobu, kdy jsme na tom pracovali, včetně mých předchůdců, takže to je všechno potřeba zohlednit. A co se týče obavy o destabilizaci systému s příliš velkým důrazem na e, snižování NPL, to je, jak jsem říkala na začátku svého vystoupení, to e, musí jít vždy ruku v ruce se stabilitou finančního trhu. Takže samozřejmě to je hlavní cíl, aby mm, finanční úvěrové instituce byly stabilní a to je v zájmu nejenom jich samotných, ale i v zájmu spotřebitelů a občanů. Takže já vám děkuji. Takže připomenu časový plán, lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů 19. prosince ve 14 hodin. Projednání bude 20, 27. ledna a hlasování ve výboru EKON 17. 18. února a předpokládám, že to bude na březnové plenárce asi. Takže tím jsme vyčerpali dnešní program. Příští schůze se, se bude konat v pondělí 19, 22. Eh, v 9 hodin a poté Eh, to, to bude tedy od 9 do 12.30, od 14.30 do 18.30 a dále ve čtvrtek 23. ledna od 9 do 12.30. Děkuji.